Well, good morning everybody. Dobrý den, dámy a pánové. Je mi velkým potěšením vidět, kolik kolegů má zájem o schůzi, kterou nyní tedy zahajuji sedm minut poté, co jsem ji měl zahájit. Když dovolíte, začneme. Pan Buzek se omlouvá, dorazí až odpoledne. A to tak, aby dorazil včas na eh, zasedání, alespoň tedy na jeho konec. Dnešní pořad jednání obsahuje tedy nejprve oznámení předsedy, dnes dopoledne, zítra dopoledne, zasedání neproběhne. To znamená, ve čtvrtek 17. od 9 do 12.30 nezasedáme. Bohužel eh, není možné změnit eh, ten zítřejší odpolední program na dopoledne zítra, takže zítra odpoledne budeme pak pokračovat v diskusi s odborníky STOA. E-mailem jste byli informováni, že plánované hlasování ohledně otázky k ústnímu zodpovězení, ohledně spravedlivého trhu pro průmysl, což byl bod 8 na pořadu jednání, e, se odkládá. Jinými slovy, dnešní hlasování to budou pouze dva body. Jsou nějaké komentáře k dnešnímu pořadu jednání, prosím? Není tomu tak. A tak se dostáváme k dalšímu bodu na pořadu jednání schválení zápisu ze schůzí, konkrétně tedy ze schůze 21. března 2018. Jsou nějaké poznámky? Nejsou. V tom případě, pokud eh, námitky nejsou, považujeme zápis za schválený. A tím se dostáváme k prvnímu substantivnímu bodu na pořadu jednání, návrh nařízení Evropského parlamentu a rady o hodnocení zdravotnických technologií a o změně směrnice 2011-24 EU. Toto je zpráva ITRE. Spravodajkou je Líve Věring z ALDE. Milá kolegyně, Máte slovo, prosíme vás o úvod. Já bych pouze připomněl, že po více než 20 letech v otázce hodnocení zdravotnických technologií komise navrhla posílit spolupráci mezi členskými státy v této velice citlivé oblasti pro evropské občany. Můj otec byl eh, doktor medicíny, takže o tom něco málo vím. Toto je první výměna názorů na toto téma. Příslušný výbor je Envy, probíhá to v běžném legislativním postupu. Rád bych vás informoval, že si nemáme úplně naspěch, máme na to 30 minut na tento bod. Slovo dostane paní Věring na pět minut. Prosím. Děkuji, pane předsedo, budu stručná. Pane předsedo, milí kolegové, vážení zástupci komise, díky, že jste přišli. Jako navrhovatelka legislativního stanoviska k, tomuto, k této směrnici mi eh, dovolte stručně představit své komentáře k návrhu komise. Po více než 20 letech dobrovolné spolupráce, musím říct, Skutečně vítám návrh komise, aby se spolupracovalo konzistentněji, co se týká hodnocení HTA. Aktuálně máme více než 50 organizací HTA v EU, které provádějí hodnocení za pomoci různých metodik a v rámci různých funkcí. To vede ke fragmentaci systému i procedur. Chceme koherentnější přístup, co se týká klinických aspektů HTA a toto bude velice vítáno. Sektor zdravotnictví je zásadní součástí naší ekonomiky, představuje zhruba 10 HDP EU. Posílení spolupráce by znamenalo zvýšenou účinnost a nákladovou efektivitu výrobců zdravotnických potřeb celého průmyslu a zvýšení jejich konkurenceschopnosti i na globální úrovni. Uvědomujeme si, že metodiky v rámci legislativního návrhu nejsou zatím jasně definovány. Já jsem přesvědčena, že koordinační skupina, jakožto kolegium nezávislých expertů a ze, a ze všech členských států, by mělo hrát eh, rozhodující roli ve výběru procesu dalšího vývoje. Jsem přesvědčena, že Evropská komise by měla fungovat jakožto podporná instituce v rámci provádění i výběru metodik. Hlavní cíl společných HTA by mělo být eh, zavést společný postup co do využívání metodik, což by mělo harmonizovat kvalitu a spolehlivost HTA napříč Evropskou unii. Chtěla bych zde zdůraznit význam sběru dat. Sbírání kvalitních dat je naprosto zásadní, chceme-li zajistit, že výměna informací bude kompatibilní a komparabilní mezi členskými státy a mezi jednotlivými odborníky. Na závěr mi dovolte říci, že si dělám určité obavy ohledně zdravotnické prostředky jejich zahrnutí do návrhu HTA. Pakliže by to bylo možné, ráda bych slyšela od kolegů a od komise jejich názory na odkazy na zdravotnické prostředky a příslušné nařízení, které vstoupí v platnost 26. května 2020. A chtěla bych se zeptat, které kategorie přesně budou e, spadat do e, dohledového procesu. Předem vám děkuji za spolupráci a těším se na diskuze ve frakcích. Děkuji vám, paní kolegyně. Vaše poznámky eh, byly na to nejdůležitější téma, tedy abychom nepřeháněli regulaci v té oblasti, která by mohla být integrována tak nějak dobrovolně. Myslím si, že máte naprostou pravdu, protože eh, velice často mnoho lidí tvrdí, že Evropská unie až příliš reguluje, snaží se regulovat všechny sféry lidské činnosti. Nyní dostanou slovo stínoví zpravodajové. Vždy na dvě minuty. Jako první za EPP pan Bušoj. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. V první řadě děkuji a blahopřeji paní Věring k dobré práci. Věřím v dobrou spolupráci, která, jak doufám, bude pokračovat až do ukončení, uzavření tohoto tématu, bez ohledu na to, že se asi v některých věcech neschodneme. Spolupráce v oblasti HTA má být ku, ku prospěchu pacientů, členských států i inovace. Obecně za to souhlasím eh, s tím, co navrhuje komise. Je mi jasné, že u některých názorů to bude citlivé téma vzhledem k implikacím co do povinnosti eh, v určitých věcech. Ale nezapomínejme na to, že před 20 lety jsme vedli úplně stejnou debatu při vytváření EMA a dnes je tato agentura jednou z nejúspěšnějších agentur, která přináší skutečnou praktickou přidanou hodnotu evropským občanům. Dovolte mi stručně se vyjádřit k pozměňovacím návrhům paní zpravodajky a zároveň vám sdělím své stanovisko. Co se týká návrhu na vyloučení zdravotnických prostředků a zdravotnických prostředků in vitro, já zde mám určité pochybnosti. Zcela souhlasím, že eh, technologické hodnocení zdravotnických prostředků představuje konkrétní výzvy porovnání s hodnocením medicínského produktu. Ale vzhledem k tomu, že rozsah tohoto nařízení je omezen na vysoce rizikové prostředky eh, třídy 2B, 3B a 4D, které jsou již tak předmětem eh, dohledu podle nařízení o zdravotnických prostředcích a vzhledem k tomu, že článek 5.2 návrhu stanovuje pokyny pro takovéto hodnocení, jsem přesvědčen, že tyto doložky nijak nezatíží vývojáře a jsou v zájmu pacientů. Kromě toho podobná hodnocení jsou už teď součástí eh, eh, evropské sítě HTA. To zaměření je úzké a já si myslím, že v případě těch 24 tisíc zdravotnických prostředků a 2400 in vitro diagnostických prostředků by to bylo problematické. Co se týká eh, té koordinační skupiny, já jsem přesvědčen, že my jako Evropský parlament bychom měli být rezervovanější eh, co do udílení volné ruky expertům v členských státech, aby si stanovili vlastní procedurální pravidla. Bylo by lepší, abychom komisi dali aktem v přenesené pravomoci právo stanovit konkrétní kritéria na procedurální pravidla. Rád bych také poprosil paní zpravodajku, aby nám vysvětlila, my už jsme to řešili v diskusi, ale možná by to nebylo špatné, protože mnoho kolegů to nepochopilo, aby nám vysvětlila návrh 22, zejména jeho druhou část v odstavci 2 a nakonec, protože jsem podpůrce inovace, jsem přesvědčen, že procedurální a metodické rámce pro klinické, eh, klinická hodnocení, procedury pro společná klinická hodnocení a procedury pro společné vědecké konzultace musí být aktualizovány neustále, tak aby se zajistilo, že, budou, že půjdou ruku v ruce s vývojem vědy, aby poskytovaly dostatečnou úroveň flexibility, tak aby umožnili řádné hodnocení zdravotnických technologií. Děkuji vám mnohokrát za pozornost. Děkuji. Eh, děkuji, že jste překročil řečnickou dobu jen asi o minutu a půl. Nicméně ten váš příspěvek je poměrně cený, protože se vždy musíme řídit pokrokem eh, v dané oblasti, jinak se někde zasekneme a na to, co dělají ostatní, se budeme jen zpovzdálí dívat. Jako další za SAD pan Popa. eu e, inițiativa Comisiei. Děkuji. Já vítám e, tuto iniciativu Komise za e, směřující k tomu, abychom měli lepší právní základ pro tyto prostředky. Tyto zdravotnické prostředky pro pacienty hrají, hrají velmi důležitou roli a stejně tak jako technologický a technický rozvoj v této oblasti. A tyto no, prostředky by měly být samozřejmě pravidelně eh, hodnoceny, jak pro protože, jak již jsem řekl, tak eh, je to důležité jak pro pacienty, tak pro technický rozvoj to, že se, aby se schromažďovala data na úrovni členských států, je velmi důležité, zejména k tomu, aby tato data byla vzájemně srovnatelná a aby také panovala větší transparentnost, protože eh, v současné době existují velmi různorodé rejstříky různých dat a vytvořit tato propojení mezi eh, údaji, toto je velmi důležité. Stávající návrh eh, nedefinuje tu metodologii dostatečně, dostatečně jasně vlastně standardizace metodologie pro eh, vytváření eh, rejstříku srovnatelných dat, to je skutečně velmi žádoucí. A, a to na celém území Evropské unie. Zavedením základů pro spolupráci v oblasti vývoje a rozvoje zdravotnických technologií by členské státy měly lépe využívat zdroje, které mají k dispozici. Domnívám se, že eh, také pokud jde o ochranu údajů spoleh a jejich důvěrnost, to je také věc, kterou musíme mít na zřeteli. Zejména tedy, pokud, protože jsou to údaje týkající se zdraví, nemocnic a to je velmi důležité. Například ehm, také lepší sladění eh, prostředku pro eh, léčbu jednotlivých nemocí. Já bych se chtěl zeptat, zda by existovala možnost zavést tam určitou kapitolu ohledně srovnávací studie metody eh, hodnocení standardů, protože také agentury pro hodnocení vývoje zdravotnických technologií musí mít k dispozici tyto údaje to by eh, pomohlo k tomu, že by tato práce byla efektivnější a také ta terapeutická hodnota by mohla být lépe hodnocena. Děkuji. Well, thank you. Děkuji vám mnohokrát. To, co jste řekl o ochraně dat, je poměrně zásadní, nicméně přílišná regulace v tomto sektoru by mohla být škodlivá pro další vývoj určitých eh, lékařských prostředků, protože jak víte, je zde obrovská škála možností, jak tyto prostředky dále rozvíjet a čas od času by mohlo docházet k určitým střetům mezi ochranou dat a dalším vývojem těchto prostředků. Nicméně to je problém, když máme tolik různých nařízení. Tak, další stínový zpravodajové. Je tu někdo další, kdo by eh, chtěl promluvit? Pokud nikoli, tak eh, další poslanci. Chce se někdo vyjádřit? Tak třeba na minutku. Chce se někdo vyjádřit? Pokud nikdo, rád bych požádal komisi. Máme spoustu času, třeba i tři minuty na zástupce komise. Paní Ampelas, pokud vím. Děkuji mnohokrát. Díky za pozvání na tuto diskusi, díky eh, paní zpravodajce, paní navrhovatelce Viering za celkovou podporu našeho návrhu a za to, že nám připomíná, že naše práce nezačíná tímto návrhem, naopak navazuje na více než 20 let spolupráce v oblasti HTA v EU. Eh, my jsme měli pocit, že je na čase navýšit naše závazky v této oblasti. A eh, řekla bych, že zde zazněly velice důležité aspekty. Například eh, zvýšení toho informačního základu pro náš návrh a podpora inovace, což obojí je v našem návrhu. Zejména bych ráda okomentovala zdravotnické prostředky a k těm komentářům, které zde byly změny, bych ráda řekla toto. Při přípravě tohoto návrhu komise velice pečlivě naslouchala obavám, které vyjadřoval průmysl eh, zdravotních prostředků, takže my si ty obavy uvědomujeme Snažili jsme se ty obavy v našem návrhu řešit. Podíváme-li se nejprve na rozsah, jak o tom hovořil pan Busoj, tak ten rozsah co do eh, zdravotních prostředků je velice omezen. Soustředíme se pouze na takové prostředky, kde máme jasnou přidanou hodnotu v podobě spolupráce, což hlavně znamená ty vysoce rizikové prostředky v souladu s potřebami členských států. Zaměřujeme se přitom pouze na ty prostředky, které jsou již tak předmětem toho dohledového procesu, jinými slovy, už k ním existuje vědecké stanovisko expertního panelu. Kromě toho budou muset být také vybrány koordinační skupinou, která se stává z členských států, takže ten povinný rozsah je pro léčebné prostředky velice omezen. Umožňuje to mnoho flexibility, Koordinační skupina se může rozhodovat ve věci, kterých prostředků bude chtít spolupracovat. A kromě toho zde existuje možnost, pakliže bude ochota spolupracovat i v jiných oblastech, to na dobrovolné bázi učinit. Za druhé, podíváme-li se na časový aspekt, tak v tom návrhu zajišťujeme, aby se ty termíny nepřekrývaly. Náš návrh, pokud bude přijat, eh, což by bylo velice ambiciozní, tak první eh, datum aplikace by bylo v roce 2023 nebo zhruba tak nějak. Což znamená, že nařízení pro zdravotnické prostředky už bude implementováno, proto zde nevidíme eh, co do překryvu harmonogramu žádný problém. Spíše to otázka nalezení synergie mezi oběma procesy. Jsme přesvědčeni, že určitou dokumentaci z té oblasti eh, zdravotních prostředků můžeme využít i v té eh, společné klinické části HTA. Třetí věc, kterou chci zmínit a se rovněž týká zdravotních prostředků, to je flexibilita, která je součástí návrhu. Uznáváme, že harmonogram pro společné klinické testy ehm, může proběhnout později, než eh, jak předpokládáme pro medicínské produkty, zejména třeba po uvedení na trh. Ten návrh rovněž uznává konkrétní aspekty sektoru zdravotních prostředků, kdy eh, tedy můžeme vyvíjet konkrétní prováděcí akty a bude možné, aby se ty různé komise a skupiny setkávaly v různé konstelaci, pakliže se bude hovořit jednak o léčebných prostředcích a jednak o eh, léčivech, o medicínských produktech. Takže ten rozsah pro zdravotnické prostředky je velice úzký, zohledňujeme obavy zmíněné průmyslem a umožňujeme snad dodatečnou spolupráci, pakliže o ní bude zájem. Děkuji. Děkuji vám. Eh, řekl bych, že to, co jste řekla, je velice důležité. Takové zdravotnické prostředky, které jsou potenciálně škodlivé pro pacienty, nesmíme zavádět. A teď má slovo opět paní Věring aby uzavřela diskusi. Budu hovořit svou mateřštinou, když dovolíte. Děkuji komise za odpověď a také bych ráda poděkovala eh, stínovým zpravodajům kteří byli velmi zapojeni a aktivně se podíleli na práci na tomto tématu. Měli jsme skutečně vynikající spolupráci, což a zejména, co bych chtěla ocenit při této práci, je ta flexibilita, která zde panovala. A jsem přesvědčena, že všem společně se nám podaří dosáhnout vynikajících výsledků. Děkuji vám všem. Děkuji vám. Tak, ještě paní eh, Cabezon Ruiz. Eh, se probudila na základě vašeho příspěvku, takže prosím. Gracias, presidente, pero consideré que se me había... Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já jsem měla pocit, že jsem se sice přihlásila o slovo, ale to nevadí. Hovořím v tuto chvíli. Budu hovořit velmi eh, stručně, protože i když vím, že paní zpravodajka už to uzavřela, tak přesto možná bude reagovat na to, co já řeknu, protože já si myslím, že tady jde o návrh, který samozřejmě má přidanou hodnotu evropského charakteru. A proto hned chci říci, že to tady vnímám velmi pozitivně obecně. Co se týče tohoto výboru, tak my máme samozřejmě v oblasti průmyslu opravdu zcela klíčové pravomoci v oblasti výzkumu. A co se týče teď v tuto chvíli nějaké předvídatelnosti nebo eh, snahy boje proti roztříštěnosti vnitřního trhu, tak to všechno jde rukou v ruce s tím, že si musíme uvědomit tedy za prvé, jaké pravomoce má náš výbor a jaké dopady budou mít naše návrhy na členské státy. To znamená Musíme se podívat, jak funguje samozřejmě trh eh, s léčivými přípravky a se zdravotními eh, prostředky, tak abychom tedy věděli, jak ten trh vypadá v jednotlivých členských eh, státech. Protože ve chvíli, kdy to nebudeme vědět, tak nebudeme moci ani řádně hodnotit. To znamená, musíme zlepšit mechanismus vnitřního trhu a musíme si uvědomit ještě další podmíněnosti, protože jsme si vědomi toho, že ta roztříštěnost velmi často vychází z příliš vysokých cen, které panují na těch některých trzích. To znamená, že i tady tento výbor si musí uvědomit, že musí přispět k lepšímu výzkumu a také k tomu, aby ta hodnocení, která budou prováděna, byla opravdu objektivní a byla lepší, aby naše podniky také byly, aby byly konkurenceschopnější a to ze všech úhlů pohledu. Nicméně se zaměřím na eh, jedno polemické téma. A já si myslím, že ten návrh komise by mohl jít dokonce i dál, protože pokud existuje nějaká oblast, ve které chybí ještě průkazní materiály pro lepší hodnocení, no tak samozřejmě je to právě ta oblast těch eh, zdravotnických prostředků, protože tady hovoříme o oblasti, která v tuto chvíli opravdu velmi roste a rozvíjí, rozvíjí se. Většina členských států chce více spolupracovat, chce sdílet údaje a data. Proto máme také různé příslušné agentury v jednotlivých členských státech, Tyto agentury mají také speciální oddělení, která se zabývají právě zdravotnickými prostředky a proto potřebujeme pomoci všem těmto agenturám, aby spolupracovali lépe. Protože eh, nařízení a směrnice týkající se zdravotnických prostředků, které brzy vstoupí v platnost, se zabývají hlavně otázkou bezpečnosti. Nicméně nemáme nic na úrovni EU, eh, co by se zaměřilo opravdu, výjime, opravdu výhradně na efektivitu. To znamená, samozřejmě ten prostředek musí být bezpečný, ale musí být zároveň také efektivní. Takže to je možná ještě další taková perspektiva, na kterou bychom neměli eh, zapomínat. To znamená sdílet, sdílet informace informace, sdílet eh, znalosti a udělat všechno pro to, aby ty naše produkty byly opravdu co nejkonkurenceschopnější. To znamená, že já si myslím, že by bylo velmi vhodné, aby právě v oblasti zdravotnických prostředků jsme se nezabývali pouze tedy těmi otázkami toho vysokého rizika, ale abychom se zabývali otázkou dopadu na zdraví veřejnosti a na dopad, eh, který to bude mít na rozpočty členských států. To znamená, to je přesně ta oblast, kde musíme zvýšit spolupráci. Děkuji. Myslím si, že jste v tuto chvíli předložila opravdu výjimečně hodnotné připomínky. Já si myslím, že tady musíme ještě zmínit lhůtu pro předložení pozměňovacích návrhů. Je to 23. květen 2018 poledne, to znamená 12.00. A hlasovat v rámci ITRE budeme 9. července 2018. A v ENVY se bude hlasovat ještě neznámý den, to znamená, to už vám ještě řekneme i na základě tedy toho prvního hlasování. A co se týče hlasování v plénu, tak to vypadá na první plénum v říjnu tohoto roku. Takže tímto si myslím, že můžeme uzavřít ten první bod. Rozhodnutí Rady o provedení změny prvního memoranda o spolupráci nad 1 9406 mezi Spojenými státy americkými a Evropskou unii jménem Unie. Všiml jsem si, že je tu Jan Kelly, takže první stínový zpravodaj už je připraven. Nicméně samozřejmě musíme dát prostor ještě na určité připomínky. Máme tady tedy pozměňovací návrh číslo 1 k tomuto memorandu, který byl vyjednán mezi komisí a federální zprávou pro letectví. Bylo, bylo podepsáno 13. prosince 2017 za Evropskou unii. Myslím si, že tady si samozřejmě v této v této souvislosti uvědomit, že letectví je velmi důležitý ta oblast, protože tady máme opravdu velký podíl v letectví, který je zajišťován v souvislosti této, eh, té v, sou, v souladu s touto spoluprácí. Máme tady tedy článek 102 a článek 218.6 smlouvy o fungování Evropské unie. A tady v podstatě Evropský parlament už udělil svůj souhlas s obnovou či přeskumem. Chci říci, že no, v 10 hodin budeme začínat hlasování, na to nezapomeňte, prosím. A v tuto chvíli už dávám slovo panu zpravodaji, panu Rolandasovi Paxasovi, aby v třech minutách se vyjádřil tedy ke své zprávě. Prosím, máte slovo, kolego. Gerbimi kolegos, kaip ir priklauso memorandumui, sustarimui. Děkuji, Co se týče memoranda o spolupráci, tak to je dokument, který musí být co nejstručnější a co nejspecifičtější. Co se týče tohoto memoranda mezi Evropskou unii a USA, vstoupil v platnost v roce 2011. Od té doby můžeme hovořit už o hmatatelných výsledcích v oblasti výzkumu a rozvoje, hlavně co se tedy týče tedy managementu leteckého provozu, hlavně v souvislosti s projektem CESAR, to znamená jednotné nebe evropské což je samozřejmě výzkumný projekt a další projekty, které jsou také spravovány federální zprávou pro letectví. FAA. A já jsem opravdu velmi rád, že rozsah působnosti této dohody v podstatě rozšíří i působnost tohoto memoranda a to ve všech fázích rozvoje managementu letectví. To samozřejmě zajistí také kontinuitu těch již započatých aktivit. Samozřejmě se rozšíří rozsah působnosti, jak jsem ji zmínil. A Doufám, že to rozhodně povede i, i k další úspěšné spolupráci v oblasti výzkumu a vývoje. Co se týče toho navrhovaného rozhodnutí, tak to je v souladu se zájmy Evropské unie v této oblasti a je také v souladu s cíly naší politiky. Děkuji, děkuji mnohokrát za vaše úvodní připomínky za prezentaci tedy vaší zprávy a v tuto chvíli už dám slovo stínovým zpravodajům. Pane pan Šonkeli už je tady mezi námi, toho už jsem zmínil a bude hovořit jako první. Každý stínový zpravodaj má k dispozici dvě minuty, takže prosím, prosím, můžete hovořit, pane Kelly. Děkuji, děkuji mnohokrát, pane předsedo. Myslím si, že cokoliv co má co dočinění se spoluprácí mezi USA a Evropskou unii v této fázi, je něco, co musíme uvítat, protože samozřejmě se hodně hovoří v tuto chvíli o nedostatku eh, spolupráce a o určitých rozporech, což v podstatě nejde rozhodně ruku v ruce se zájmy, ani s historickými zájmy. To znamená, musíme se samozřejmě podívat na všechny tyto záležitosti a témata, která s tím souvisí. A musíme udělat všechno pro to, aby naše spolupráce fungovala dlouhodobě. Proto tento, to, toto memorandum, které stoupilo v platnost v roce 2011, hraje opravdu velmi důležitou roli má opravdu velkou důležitost právě pro oblast dopravy a samozřejmě většina z nás tráví v nebi velmi mnoho eh, času a proto je pro nás velmi důležité, aby hlavně v oblasti tedy zprávy leteckého provozu eh, jsme spolupracovali. Je to tedy velmi důležité, abychom této spolupráci spolupracovali, abychom spolupracovali také v oblasti výzkumu a vývoje a abychom zajistili, aby ty v tuto chvíli již fungující programy a projekty pokračovaly tak, abychom zajistili bezpečnost všech pasažérů a cestujících leteckou, v letecké dopravě. A to samozřejmě tedy zajistí pouze velmi dobrá spolupráce mezi Evropskou unii a Spojenými státy americkými. To je něco, co chceme samozřejmě my všichni. To znamená, že já si myslím, že tady náš kolega udělal všechno pro to, aby tato spolupráce i nadále mohla pokračovat. To znamená, já to vnímám velmi pozitivně a myslím si, že je to velmi dobré a chci to podpořit. Je tu ještě někdo, kdo by se chtěl k danému tématu vyjádřit, třeba za SAD? Ne, není tomu tak, takže pane Česáku. Do... Děkuji, pane předsedající, za udělení hlasu. Děkuji takže poslovi. Děkuji, děkuji. děkuji. Děkuji pane, panu zpravodaji, děkuji za slovo. Hovoříme také o víceletém finančním rámci spolupráce mezi členskými státy a mm, Spojenými státy eh, má za cíl bezpečnější eh, leteckou dopravu a to je důležitý cíl a proto stále musíme více investovat do výzkumu a vývoje a to v eh, těsné spolupráci se třetími zeměmi. Toto memorandum o spolupráci mezi Spojenými státy a Evropskou unii v oblasti výzkumu a vývoje hm, civilním letectví, které bylo podepsané v roce 2011, se týká řízení eh, zprávy letecké dopravy a také výzkumu a vývoje v této oblasti. Po první etapě rozvoje výzkumu a vývoje, která přinesla mnoha zlepšení a která umožnila eh, rozšíření interoperability mezi americkými systémy a evropskými systémy ATM, tak práce na těchto systémech to je vlastně logické, eh, logické pokračování této strategické spolupráce. Takže velmi vítáme tuto iniciativu Rady, která by vlastně měla navázat a pokračovat na toto memorandum o spolupráci v následujících letech zavedení eh, systému řízení letecké dopravy. To bude eh, dobré také pro náš eh, vnitřní trh, pro růst a mm, zvyšování počtu pracovních míst Evropské unie. Proto za mou frakci bych chtěl potvrdit, že se sledujeme další práci zpravodaje a chtěli bychom vyjádřit naši naprostou podporu pokračování této spolupráce. Děkuji. Uh, Děkuji, děkuji. Myslím si, že to je určitě ideální situace. My všichni souhlasíme s panem zpravodajem. Je to ještě někdo, kdo by se k tomu chtěl, prosím, vyjádřit? Ne, nikdo svou touhu v tuto chvíli nevyjadřuje, tak se ptám, zda je to někdo za komisi. A ne, ne, ne, paní Víry, prosím ještě. A poté také ještě, co se týče komise, tak pokud by měl někdo nějaké dotazy na komisi, ta komise je připravená odpovědět písemně. Paní Víring, paní Víring pan Meissner stínový zpravodaj za ALDE bych, chtěl, bych chtěla poděkovat panu zpravodaji za tuto zprávu. V oblasti letecké dopravy rozhodně musíme usilovat o mezinárodní standardy. Je to důležité i pro výzkum a vývoj a i proto eh, paní Stinová zpravodajka souhlasí s rozsahem působnosti tohoto memoranda o spolupráci, protože to umožní Evropské unii a Spojeným státům americkým spolupracovat v modernizaci zprávy letecké dopravy a tím také přispějí k rozvoji mezinárodních standardů v této oblasti. Děkuji mnohokrát. Děkuji, děkuji také. My jsme samozřejmě s paní Meissner spolupracovali ve výboru TRAN a samozřejmě jsme si vědomi toho, že vlastně jsme těmi, kteří spolu vytváří mezinárodní standardy v letecké dopravě. Paní Kumpula Natry právě přišla do našeho sálu, tak si ji chci zeptat, zda by k tomu něco chtěla říct. Ano, ano, děkuji. Já si myslím, ano kolegové, že tady jde v podstatě o zcela jasnou věc. Jde o posílenou spolupráci v letecké dopravě mezi EU a USA. Myslím si, že je to v zájmu obou stran. To znamená stejně, jak říkal pan zpravodaj Paxas a v souvislosti také s tím pozměňovacím návrhem. Tady ta posílená spolupráce je samozřejmě dobrá eh, pro všechny. To znamená jak pro zprávu letecké eh, dopravy, tak také pro oblast výzkumu a vývoje. Chci říci, že letecká doprava je jeden z nejrychleji rostoucích druhů dopravy na světě vůbec. Hovoříme tady o 7,8 miliardách lidí, kteří se přepravili eh, v, v letecky tedy. To znamená, že v posledních letech, to znamená, v posledním e, e, roku. To znamená, tady to téma je extrémně zajímavé, musíme to ale také vnímat také v souvislosti s dopady, které to má na klima. To znamená, že zlepšené technologie snad to celé trošičku jaksi umírní, ale musíme se zamyslet nad možností využívání biopaliv eh, v letecké dopravě, takže pra, tady právě i tady v této oblasti ta spolupráce nám jistě pomůže a já doufám, že ty tedy bude i téma, které nadále bude projednáváno v trialogu a samozřejmě lepší eh, bezpečnost a také lepší koordinace, která snad Eh, tedy změní a zlepší také situaci na letištích, ale velmi stručně, prostě samozřejmě, samozřejmě podporuji posílenou spolupráci mezi USA a EU, tak aby celá oblast eh, kvetla a byla prostě jednoduše eh, posílená a lepší. Ano, děkuji vám, kolegyně. Samozřejmě bezpečnost je velmi důležitá. Tady v tuto chvíli je jasné, že o tom budeme hovořit i do budoucna i když je pravda, že v tuto chvíli už určitá očekávání máme i v souvislosti s dopravou, která nebude využívat tradiční paliva, ale bude v podstatě fungovat na elektrický motor. A v tuto chvíli bych poprosil pana zpravodoje za závěrečnou řeč. Děkuji, máte slovo. Děkuji. Děkuji, milí kolegové. Já jsem opravdu velmi vděčný za to, že mou zprávu a můj postoj podporujete. Chci ještě jednou zdůraznit, že spolupráce mezi Evropskou unii a USA v oblasti letecké dopravy a v oblasti rozvoje a vývoje je velmi, velmi důležitá. Proto jsem velmi vděčný za všechny vaše připomínky, za máme vyjádřenou podporu a doufám, že to vše bude součástí textu a že tento text samozřejmě podpoříte. Děkuji. Děkuji. Děkuji, kolego, za vaše závěrečné poznámky. V tuto chvíli je 9.47 a zbývá nám 13 minut do začátku hlasování. Takže závěrečná připomínka ještě lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů 20, 23. května 2018 v poledne ve 12.00. Hlasování v ITRE 19. června 2018 a hlasování na plénum pravděpodobně očekáváme září 2018. Teď si uděláme krátkou přestávku do 10 hodin a v 10 hodin začneme hlasování. Můžete se ještě občerstvit.

Tak. Milí kolegové, je 10 hodin. Rád bych vás požádal, abyste se posadili, každý na své místo. A podle programu začneme hlasovat o prvním bodě ze dvou Please take out your card. Prosím, připravte si každý svou hlasovací kartičku. Vložte ji do příslušného zařízení. Proskoumáme, kolik nás tu je z jednotlivých frakcí. Paní Toja hledá kartičku. Nechcete půjčit? Ne. Kdo má kartičku paní Toji? Je vidět, že se o nás tady nikdo pořádně nestará. Ale vizitek máte spoustu, koukám. Uh, tak dobrá, tak začneme. Zhodnotíme si, kolik nás je z jednotlivých frakcí. Eh, takže prosím, jenom eh, stiskněte tlačítko ano, abychom viděli, že jste tu. Zahajuji hlasování. Did everyone vote? Hlasovali všichni? Konec hlasování. Pane předsedo, eh, já se musím omluvit. Nemám kartičku, ale jsem tu. Eh, hlas pro ECR. Aha, dobře, takže z těch dvou frakcí budeme mít o jednoho vždycky navíc. Aha, tři. Dobře. Tak vypadá, že všechno funguje. A dokonce ani EPP nemá o nikoho navíc, což je obvykle ten příklad, pokud vím, ten případ, pokud vím. A jestli chcete, můžeme to spolu přepočítat. Tak a začneme hlasování, tím jednotným hlasováním o eh, otázce k ústnímu zodpovězení, technologie distribuované účetní knihy a blockchain, budování důvěry pomocí poklesu zprostředkování Eva Kaili. Takže závěrečné hlasování o otázce k ústnímu zodpovězení. Jmenovité hlasování. Eh, zahajuji hlasování. Konec hlasování. 55 pro. Eh, plus paní Toja je také pro. Doufejme, že vaši asistenti nějakou tu kartu pro vás najdou. Pane předsedo, můžete nám prosím identifikovat toho jednoho člověka, kdo hlasoval proti? A to byl vtip, to byl vtip. Aha, bude to, bude to zveřejněno, nebojte se. To vám stačí, předpokládám. Dobrá, takže teď návrh usnesení. Eh, a buďte sticha už, ano? Takže eh, začneme eh, úvodním ustanovením 10, právním východiskem 10, pozměňovací návrh 1, pozice zpravodaje pro, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromisní návrh 1. Kdo je pro?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 Návrh 15. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis 4. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 22. Pro? Proti? Zdržel se? Zkontrolujeme. Návrh 22. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. Ne? Jak hlasujete vy? jste pro. Aha, takže to je ten rozhodující hlas. Příspěvek bez mikrofonu. Ano, to je výborná poznámka bez mikrofonu. Nicméně aplikovat se ta pravidla musí. Takže přijato. Návrh 22 je přijat. Návrh 24. Pro? Proti? Zdržel se? Kontrola. Návrh 24. Konec hlasování. Přijato. Kompromis 5. Pro. Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 28. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 29. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 30. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 31. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 32. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 34. Pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Návrh 35. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis 6. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 38. Pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Návrh 39. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 40. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 41. Pokud bude přijat, 42 odpadne. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Takže 42 odpadá. Návrh 43. Pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Návrh 44. Pro? Proti? Zdržel se? Kontrola. Návrh 44. Zahajuji hlasování. EPP o jednoho navíc. No, na to jsem čekal. Konec hlasování. Přijato. Návrh 45. Kdo je pro? Proti? zdržel se, zamítnuto. Návrh 46. Pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Návrh 47. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 48. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis 7. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 55. Pro? Proti? Zdržel se? Kontrola. Zahajuji hlasování. Návrh 55. Konec hlasování. Přijato. 56. Pro. Proti. Zdržel se. Přijato. 57. Pro. Proti. Zdržel se. Přijato. 58. Pro. Proti. Zdržel se? Přijato. 59. Pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 60. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis 8. Pro? Proti? zdržel se, přijato. Návrh 68. Pokud bude přijat, 69 odpadne. Kdo je pro? 68. Proti? Proti? Zdržel se? Přijato. Kom... Návrh 69 odpadá. Kompromis 9. Kdo je pro? Proti? Stržel se? Přijato. Návrh 81 pro? Proti? Stržel se? Přijato. 82 pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 83. Pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 84. Pro. Proti. Zdržel se. Přijato. Kompromis 10. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 89. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis 11. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 93. Pro? Proti? zdržel se, zamítnuto. 94 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 12 pro, proti, zdržel se, přijato. Návrh 98 pro, proti, Zdržel se? Přijato. Chcete kontrolu? Dobře, zkontrolujeme. Návrh 98. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Je vám to dost jasné? Kompromis 13. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Návrh 105. Pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Návrh 106. Pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Návrh 107. Pro? Proti? zdržel se, přijato. Návrh 108. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis 14. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 115. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 116. Pro? Proti? Zdržel se? Kontrola. 116. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. 117. Pro? Proti? zdržel se, opět kontrola. 117. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Jasně přijato. 118. Kdo je pro? Proti? zdržel se, zamítnuto. Kompromis 15. Pro, proti, zdržel se, přijato. Návrh 123. Pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 16. Kdo je pro? Proti? zdržel se, přijato. Návrh 127. Pro? Proti? Zdržel se, zamítnuto. 128 pro? Proti? Zdržel se, přijato. 129 pro? Proti? zdržel se, kontrola. Číslo 129. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. Velká většina proti, ačkoliv to nebylo vůbec jasné. Návrh 130. Pro, proti, zdržel se, Přijato. 131. Pro. Proti. Stržel se. Zamítnuto. 132. Pokud bude přijato, odpadá 133 a 134. Takže 132, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 133, pokud bude přijato, odpadá 134. Kdo je pro 133? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Dobře, kontrola. 133. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. A EPP o jednoho navíc. Jestli je to vůbec možné. Tak, teď už je to správně. Konec hlasování. Přijato. Takže 134 odpadla. 135. Pro? Proti? Zdržel se. Kontrola. 135. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. 136. Pro. Proti. Zdržel se. Přijato. 137. Pro. Proti. Zdržel se. Přijato. 138. Pokud bude přijato, odpadne 139. 138, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Kontrola, ano, kontrola 138. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. 139 odpadá. 140. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijato. 141. Pro. Proti. Zdržel se. Zkontrolujeme. 141. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. 142. Pokud přijato, odpadne 143. Kdo je pro 142? Proti? zdržel se, přijato. 143 odpadá, 144, pokud přijato, odpadá 145. Kdo je pro 144? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 145. Pro. Proti. Dobře, takže kontrola. 145. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Zdá se. 146 pro. Proti. Zdá se stejná většina. Přijato. 147 pro. Proti. Kontrola 147. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. 148. Pro. Proti. Držel se. Kontrola. 148. Konec hlasování. Přijato. Kompromis 17. Pro. Proti. Zdržel se. Přijato. Návrh 152. 152 pro. Proti. Zdržel se. Přijato. Kompromis 18 pro. Proti. Zdržel se. Přijato. Návrh 159 pro. Proti. Zdržel se. Kontrola. 159. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. 160 pro. Proti. Zdržel se? Přijato. 161. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 162. Pokud bude přijato, odpadá 164. 162 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 163 pokud bude přijato, odpadá 164. Kdo je pro 163? Proti? Zdržel se? Přijato. 164 odpadá. 165. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 166 odpadá. Kompromis 19. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 173. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 175. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 176 pro, proti, zdržel se, přijato. 177 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 178 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 179. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato? 180. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 181. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 182. Pokud bude přijato, odpadá 183. To je pro 182. Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 183. Pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 184 pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 185 pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 186. Pokud bude přijato, odpadá 187. Kdo je pro? 186. Proti? Zdržel se? Přijato. 187 odpadá, 188 pro, proti, zdržel se, přijato. Návrh 189 pro, Proti? Zdržel se? Přijato. 190. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 191. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 192. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Závěrečné hlasování o návrhu usnesení v pozměněné podobě. Jmenovitě zahajuji hlasování. Konec hlasování. 52 pro, 1 proti, 6 se zdrželo, velká většina pro. Blahopřeji paní eh, Kylie. Skvělá práce. A tím eh, se dostáváme k dalšímu hlasování. Opět otázka k ústnímu zodpovězení. Definice malých a středních podniků. Spravodaj je Markus Pípr a jedná se o jmenovité hlasování k otázce k ústnímu zodpovězení. Zahajuji hlasování. Vote is closed. Konec hlasování. 47 pro 10 proti 1. Se zdržel, blahopřejeme. A teď jdeme na usnesení. To tak jednoduché nebude. Kompromis 1. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 20, 25. Pokud bude přijat, odpadá 23 a 24. Kdo je pro? 25. Proti? Zamítnuto. Návrh 20... Kontrola? Dobře, zkontrolujeme 25. Kontrolujeme hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. Číslo 24. Pro? Proti? Kontrola? Návrh 24. Konec hlasování. Přijato. Takže 23 odpadá, návrh 26. Pokud bude přijato, odpadá 27. 26, kdo je pro? Proti? Zdržel se, zamítnuto. Návrh 27. 26 kontrola. Dobře. Zkontrolujeme 26. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. 27 pro. Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Je to jasné. Kompromis 2. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis 3. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis 4. Kdo je? To je strana 4. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis 5. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 67. Pro? Paní, dokonce i paní Toja je pro. Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis 6. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 76. Pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Návrh 79. Pro? Proti? To zkontrolujeme. 79. Kontrola. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. Kompromis 7. Pro. Proti. Zdržel se. Přijato. A teď ještě druhou část eh, návrhu 82. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Kompromis 8. O dvě stránky dál. Pro? Proti? Zdržel se. Kontrola. Kompromis 8. Konec hlasování. Zamítnuto. O jeden hlas. Takže musíme to všechno prohlasovat, ty jednotlivé, hlasov- eh, ty jednotlivé pozměňovací návrhy. Poznámka bez mikrofonu, něco ve smyslu, jestli by to nešlo zkontrolovat ještě jednou. Až později, přátelé. Návrhy 91 a 92 dohromady. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 96 pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 93 Dobře, uděláme kontrolu 96. Zahajuji hlasování. Closing the vote. Konec hlasování zamítnuto. 93, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 100, pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 102, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 95 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 94 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 99 pro, proti, tak to si ověříme. 99. Hlasujeme elektronicky. Hlasujte. Konec hlasování. Přijato. 98, protože 97 a 101 padla, takže 98, kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. 103 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 104 pro, proti, zdrželi se, přijato. 105 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 108 pro, proti, tak to si ještě ověříme. 108. Hlasujte. Konec hlasování. Zamítnuto. 112. Pro. Proti zdrželi se, zamítnuto. 109 pro, proti, přijato. Sto 13, 114, 115 a 117 padají v tomto případě. To znamená, že hlasujeme o 111. 111 pro, proti, tak to si uvěříme. Hlasujeme 111. Hlasujte. Konec hlasování. Přijato. Sto pět, sto osm, sto dvanáct, sto třináct a sto sedmnáct přijato. Takže 114, 115 padá a hlasujeme 106. Pokud bude přijato, tak 107 eh, padá. Takže 106. 106, kdo je pro, proti, tak to si ověříme. Takže 106. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Zamítnuto. 107 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 110. Kdo je pro? Kdo je proti? Tak to si ověříme. 110. Hlasujte. Konec hlasování. Zamítnuto. 116 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 118, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 119 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromisní návrh číslo 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Tak to si uvěříme. Takže kompromis 9. Hlasujte. Konec hlasování. Takže přijato, přijato. Žádná katastrofa, hlasujeme dál. Takže desítka, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 11, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. tak 141, druhá část a text therefore urges the commission 25% from the SME definition. Takže druhá část pozměňovacího návrhu 141, kdo je pro, kdo je proti, tak to si ověříme. Takže otevírám hlasování, hlasujte, konec hlasování, zamítnuto. 142, kde pro? Proti? No tak si to ověříme. 142. 142. Otevírám hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. Dvanáctka kompromis, kde pro, kde proti. Zdrželi se? Přijato. Třináctka. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 157. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 158. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. Tak a teď máme tady Ačko, kompromisní návrh A. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, přijato. Jednička, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, přijato. A pozměňovací návrh 2, kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. Šestka, kde pro, kde proti, zdrželi se, přijato. Kompromisní návrh B, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. A teď C, kompromisní návrh C, kdo je pro, kdo je proti? Zdrželi se přijeto. Třináctka, pokud bude schválen, tak čtrnáctka, patnáctka spadá. Takže třináctka pro. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. Čtrnáctka, pokud bude přijat, padá. Takže čtrnáctka, takže pro, proti, tak to si ověříme. Čtrnáctka. Hlasujeme. Konec hlasování čtrnáctky. Přijato. Patnáctka. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Šestnáctka. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Sedmnáctka. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Osmnáctka. Kdo je pro? Kdo je proti? zdrželi se, přijato. A závěrečné hlasování, jmenovité hlasování, otevírám hlasování. Konec hlasování. Zcela jasně přijato. A gratulujeme. Gratulujeme. tak a tímto paní Tojo to můžeme považovat za uzavřené. So now it's time to make a short tak, dvouminutová přestávka nás teď čeká opravdu dvě minuty. Můžete si vyměnit své fascinující názory se svými kolegy a za dvě minuty opět začínáme. Takže v 10.50, v 10.50 budeme pokračovat v naší práci. Dvě minuty, dvě minuty máte. Thank you.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 Well, dear colleagues, I would like... Milí kolegové, já bych vás poprosil, abyste tedy své intimní zájemné konverzace ukončili a budeme pokračovat. Dále máme na pořadu jednání. Já bych eh, vás tedy asi v tuto chvíli opravdu si dovolil vyrušit Podívejte se, pokud nechcete být vyrušován, tak jděte, prosím vás, ven na chodbu. V tuto chvíli se musíme zaměřit na prodloužení platnosti dohody o vědecko-technické spolupráci mezi Evropským společenstvím a vládou Spojených států amerických. Jde tedy o rozpravu o návrhu pana Rolanda se Paxase. Hovoříme eh, tady v tuto chvíli o postupu předchozího souhlasu v souvislosti právě s vědecko-technickou spoluprácí mezi Evropským společenstvím a vládou Spojených států amerických, takže hovoříme tady o čtvrtém prodloužení původní dohody. Takže jaký je cíl, to samozřejmě máte v tom eh, dokumentu. Jde samozřejmě o podporu a rozvoj a umožňování společných aktivit v oblasti společného zájmu ve chvíli, kdy hovoříme právě o výzkumu a vývoji. Tato dohoda a její platnost končí ve říjnu a proto Evropský parlament byl eh, v podstatě vyzván k tomu, aby se naléhavě tomuto tématu věnoval, aby se o něm hlasovalo na plenárním zasedání v červenci. Já bych vás rád informoval o tom, že máme tady na tuto záležitost určený, určený časový tedy blok To znamená, že samozřejmě nás eh, vede k tomu, že hol ten čas není neomezený a musíme se trošičku ukontrolovat. Pan eh, zpravodaj z Paxas nám tedy řekne něco ke svému návrhu. Prosím, máte slovo, pane Paxasi. Děkuji, děkuji, pane předsedo, milí kolegové. Ano, jde opravdu o vědecko-technickou spolupráci, která je upravována dohodou mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými. Je to dohoda, která platí od roku 1998 a jak pan předseda ji zmínil, ta současná dohoda a její platnost končí v říjnu 2018. Byla už eh, třikrát eh, prodloužena v roce 2003, 9 a 11. Došlo tedy o prodloužení o pět let. Jde v podstatě o to, aby výzkumní pracovníci na obou stranách oceánu mohli spolu spolupracovat, vyměňovat si vědecké údaje. Vidíme, že dochází opravdu v rozsahu působnosti této dohody k velké výměně zkušeností. A Spojené státy americké jsou samozřejmě důležitým partnerem pro Evropskou unii v oblasti vědecko-technických inovací a proto je velmi důležité, abychom i nadále tuto spolupráci v této oblasti mezi dvěma zúčastněnými stranami podporovali. Je velmi důležité také, aby ta dohoda v této oblasti byla opět o pět let prodloužena, protože je to jediné zajistí vlastně podporu strategického partnerství a zároveň to také podpoří opravdu zájemně prospěšnou spolupráci a zároveň to zajistí opravdu vhodné podmínky pro ekonomický růst, pro eh, nárůst eh, počtu pracovních míst a další. Takže to je vše, co jsem k tomu chtěla říct. Děkuji, děkuji za vaše úvodní poznámky, pane Paksasi. A v tuto chvíli dáme slovo stínovým zpravodajům. Dvě minuty pro každého. Takže za EPP máme tady někoho? Nikdo tu není za SAD, také ne. Za EKR pan Česak, prosím. Máte slovo, pane Česaku. Děkuji, pane předsedo. Dnes po druhé si tedy beru slovo ohledně otázky spolupráce mezi Spojenými státy a Evropskou unii v oblasti výzkumu a vývoje. Jak víme, tak Spojené státy americké jsou ehm, nejaktivnější v rámci programu Horizont 2020, co se týká množství patentů, publikací, výměny vědců a také pokud jde o počet společně prováděných výzkumů. Proto jsme pro tuto iniciativu rady, jejímž cílem je prodloužit tuto dohodu. Evropa skutečně musí být iniciativní v oblasti výzkumu a vývoje, aby mohla efektivním způsobem reagovat na naše ekonomické eh, změny a transformace spojené s digitalizací, takže je logické, že je potřeba prohloubit a prodloužit spolupráci se spojenými státy, tak aby se podpořil růst na naší straně Atlantiku, tak jak zdůraznil zpravodaj. Tato eh, dohoda také eh, uplatňuje mezinárodní eh, strategii v oblasti spolupráce ve výzkumu a vývoji, což je vlastně taková největší mm, internacionalizace a otevřenost v oblasti výzkumu a inovací a také pokud jde o výměnu osvědčených postupů. Prodloužením této dohody jak Spojené státy, tak Evropská unie budou mít snadnější přístup k vědeckým poznatkům eh, vzájemným a budeme moci se více zapojit do programu spolupráce, podporovat výměny eh, technologické a vědecké. Takže, pane zpravodaji, zcela podporujeme vaše stanovisko pokud jde o prodloužení platnosti této dohody na dalších pět let a nebudeme předkládat žádný pozměňovací návrh. Děkuji. Vyjádření panu Česakovi. Uh, now it's time for... A teď je čas na zástupce ALDE Adam Kalaza za paní Mlinár, takže prosím máte slovo. Děkuji. Naše stínová zpravodajka vítá rozhodnutí zpravodaje podpořit návrh Evropské komise, které, který se týká právě posílené spolupráce v oblasti vědecko-technické, protože víme, že to je ku prospěchu naší vědecké komunity. A také jde o v podstatě, řekněme, skoro o oslavu výročí 20 leté vědecko-technické spolupráce. To znamená, že podporuje obnovení této dohody a zdůrazňuje, že je velmi důležité podpořit tuto velmi plodnou spolupráci se Spojenými státy americkými. V podstatě je velmi důležité, abychom i nadále, i jak si v rámci Horizontu 2020 podpořili tuto spolupráci. Je velmi důležité, aby naše spolupráce i nadále zůstávala otevřená, abychom bojovali proti nacionalistickým snahám a aby to také podpořili na náš eh, mezinárodní dialog. To znamená, tyto programy jsou velmi důležité pro obě dvě strany. Obě dvě strany posílily vlastně všechny strategické oblasti této spolupráce. V závěru tedy té observatoře pro vědecko-technickou spolupráci a na základě jejich zprávy z roku 2016 systém inovací byl definován jako nejrobustnější systém na, na světě. Nicméně byl už v podstatě ohrožen podpořen v podstatě právě sníženým financováním oblasti výzkumu a vývoje. A toto samozřejmě vzbuzuje obavy. To znamená, že víme, že v rámci současné administrativy tyto hrozby vznikly. Proto je také eh, důležité si uvědomit, o čem se nedávno eh, právě psalo v mezinárodním tisku. To znamená, že poslední návrh od eh, amerického rozpočtu v podstatě počítá i nadále s redukcí rozpočtu pro vědu a výzkum. V rámci této spolupráce chceme vytvořit samozřejmě rámec pro synergie zdrojů v oblasti know-how a jde samozřejmě o to, abychom zajistili excelenci pro každodenní život a navýšení životního standardu všech lidí. Takže chápu, že už nemám být řečnické doby, ale i přesto velmi děkuji. Děkuji, děkuji za to, že se držíte své řečnické doby. Děkuji za vaší eh, připomínku. Paní Niebler samozřejmě sleduje, co eh, se říká a děkuji za to, že nás, tady, děkuji za to, že nás neruší. A v tuto chvíli má slovo pan Tyson, prosím, za komise. Takže prosím, pane Tysone, máte slovo. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Děkuji také všem kolegům, kteří se dnes ráno vyjádřili. Jak říkali již naši kolegové, jde o dohodu, která je velmi důležitá pro obě dvě strany, protože v podstatě poskytuje politický rámec pro dialog, pro společné zájmy, které chceme podporovat v rámci spolupráce mezi USA a EU. A stejně jak kolegové říkali, je to něco, co nám vlastně umožňuje zacílit naší strategii a ty mezinárodní výzvy, kterým čelíme na obou stranách eh, oceánu. Samozřejmě tady máme určité výzvy, které spočívají i v tom omezení rozpočtu na straně USA. To je v podstatě, toto prodloužení vlastně opět bude základem pro naší společnou spolupráci na dalších pět let a proto já mohu vyjádřit svou vděčnost eh, parlamentu za to, že vlastně souhlasí s urychleným procesem a postupem eh, tohoto návrhu a těším se, že tady i to hlasování v červenci dopadne dobře. Děkuji. Děkuji, děkuji eh, mnohokrát. vidíme tedy tady také v podstatě schrnutí závěrů, které jsou jaksi ve prospěch nebo ku prospěchu eh, Evropské unie a myslím si, že i díky našim snahám toto všechno urychlit, tak doufám, že i náš, náš výbor v podstatě obdrží podobné schrnutí úspěchu. A teď dáme opět slovo panu zpravodaji, panu Paksasovi, aby se k tomu na závěr vyjádřil. Děkuji. Děkuji, pane předsedu. Já jsem velmi vděčný všem svým kolegům, kteří se vyjádřili. Děkuji paní Kalas, děkuji také zástupci komise. Ještě jednou chci zdůraznit to, že spolupráce v oblasti vědocko technické je pro obě dvě strany velmi důležitá. Je důležité, abychom rozsah působnosti této spolupráce ještě rozšířili. Děkuji vám ještě jednou. A věřím, že tato zpráva bude opravdu ku prospěchu nás všech v následujících letech. Rád bych ještě zdůraznil, že lhuta pro předložení pozměňovacích návrhů je 23. května 2018 ve 12 hodin v poledne. Co se týče předběžného tedy harmonogramu, takže říkám předložení pozměňovacích návrhů 23. května ve 12.00, hlasování v rámci výboru ITRE 19. června 2018 a v rámci pléna budeme hlasovat o tomto návrhu v červenci roku 2018, abychom stihli všechny lhůty i v souladu s vyzváním Evropské komise. Děkuji všem řečníkům a teď si myslím, že můžeme už přejít k dalšímu bodu. A jde o výměnu názorů s Evropskou komisí, s generálním ředitelem Communication Network, Contents and Technology, s panem Violou. A pan Viola právě v tuto chvíli přibíhá do této místnosti aby se s námi podělil o své informace týkající se digitálních iniciativ po roce 2012 i v souvislosti s umělou inteligencí a .eu. To znamená, my jsme velmi rádi, že pan Viola je tu a předávám mu slovo a může začít hovořit. Pane předsedo, vážení členové výboru ITRE. Děkuji vám mnohokrát za to, že jste mi dali tu možnost hovořit v rámci tohoto pléna, tedy s vámi o tom, o čem mimo jiné tady budou hovořit i evropští lídři dnes eh, v Sofii. Eh, během, Vigita, eh, během své večeře budou mimo jiné tady hovořit o digitalizaci. Jistě jste si všimli, že Evropský komisař v podstatě už vydal své sdělení týkající se politiky v této oblasti a postoje evropských institucí. To znamená, že tady ten můj projev se dnes časově velmi hodí a zapadá do celkového rámce. Já to opakuji velmi často, neříkám to pouze jaksi ze slušnosti, ale opravdu děkuji. Děkuji výboru ITRE za jeho práci a za vše, co tento výbor dělá i pro vnitřní trh, i tedy specificky v této době. A neříkám to jen ze slušnosti, jak jsem eh, říkal. Je to, eh, hovořím opravdu eh, z, ze svého srdce upřímně, protože my tady potřebujeme opravdu zajistit pokrok ve všech oblastech digitálního jednotného trhu. Myslím si, že my můžeme v tuto chvíli být opravdu už hrdí na to, že vnitřní trh je něco, co opravdu funguje. Je to opravdu vnitřní trh bez hranic, to znamená, že občané se mohou pohybovat po celé Evropě, aniž by platili za roaming, neexistuje už geoblocking, zeměpisné blokování a mohou samozřejmě také nakupovat online bez jakýchkoliv omezení, což je opravdu, opravdu něco, o co se eh, Evropský parlament, Rada a komise výrazně zasloužily. Takže toto je ale pouze to, o čem se hovoří na povrchu, protože samozřejmě se připravují také důležité reformy vnitřního trhu, které musí být dovedeny do konce a já teď je zmíním nejen podle eh, pořadí důležitosti, prostě jak mě to napadne, například eh, reforma v oblasti telekomunikací. Doufáme, že spolu zákonodáce, eh, spolu zákonodáce se podaří najít nějaký, nějaké závěry či řešení do konce června a bude to tedy opravdu zásadní impuls a podnět pro všechny. Nový Cyber Security Act, to znamená dokument podporující kyberbezpečnost, to znamená nový certifikát kvalifikační rámec. Jak říkám, do konce roku doufám, že se nám podaří dosáhnout společné dohody. Eh, dohoda, která se týká audiovizuální eh, spolupráce, tak tady si myslím, že už jsme to skoro dotáhli do konce prostřednictvím eh, dohody nebo směrnice o audiovizuálních službách. Například, co se týče také jako copyrightu, tak tady samozřejmě ještě to musíme eh, dotáhnout dokonce v rámci tedy nařízení kapsa, ale tady bych mohl ten seznam v podstatě číst do nekonečna. Já bych se nicméně chtěl zaměřit právě na to, co už eh, jsme udělali, nebo o co jsme se zasloužili hlavně v dubnu a na začátku května. V dubnu jsme hovořili o jednotném digitálním trhu a na začátku května eh, komisář hovořil v podstatě o nové strategii v souvislosti s novým víceletým finančním rámcem. Co se týče eh, toho květnového balíčku, hlavně co se tedy týče digitalizace jednotného jednotného trhu, tak tady bych rád zdůraznil, eh, jak si z řady mnohých návrhů, které byly představeny, tak jedna věc, která je pro vás velmi důležitá, je to sdělení o umělé inteligenci, protože tady jde o politické sdělení, které v podstatě hovoří o postoji Evropské komise v souvislosti s důležitostí mít a podporovat eh, společný evropský přístup. Takže o co tady jde? Jde o to, že umělá inteligence by měla být opravdu historií úspěchu pro Evropskou unii. To znamená, naše podniky, naše univerzity, startupy by měly opravdu být těmi průkopníky v této oblasti. Teď Evropa už tady byla kdysi průkopníkem v oblasti robotiky i v eh, rámci programu Horizon. Nicméně je pravda, že si musíme prostě upřímně přiznat, že se náš podnikatelský duch trošičku zpomalil a některé naše firmy byly poté také eh, koupeny neevropskými firmami a my se chceme ujistit, že prospěch nebo řekněme ty zisky z eh, umělé inteligence prostě aby zůstaly také v Evropě. Samozřejmě jde o to zlepšovat, zjednodušovat život našich eh, občanů v oblasti zdravotní péče a v mnohých dalších oblastech. Eh, to znamená, že si uvědomujeme, že umělá inteligence nabízí spoustu eh, příležitostí, ale v rámci druhého pilíře existuje také mnoho výzev, protože umělá inteligence samozřejmě změní způsob naší práce a změní také způsob, jakým se budeme postavovat nebo jakým budeme eh, řešit určité společenské eh, výzvy. To znamená, že tady potřebujeme opravdu navýšit i kvalifikaci pracovní síly v této oblasti. To znamená, tady stojíme opravdu před velkým úkolem, protože umělá inteligence ovlivní práce v mnohých eh, odvětvích. A potom ten druhý pilíř, ten se samozřejmě týká hlavně těch právních aspektů, které se týkají umělé inteligence. Já si myslím, že tady může Evropa jednat eh, opravdu jednohlasně, protože si musíme uvědomit a musíme udělat všechno pro to, aby umělá inteligence se stala součástí, udržitelnou součástí našeho života. A samozřejmě za předpokladu, že bude i nadále transparentní a že bude respektovat práva všech občanů. Nechceme, aby systémy umělé inteligence rozhodovaly o osudu a budoucnosti našich lidí. Eh, nechceme tady, aby došlo k nějakému screeningu lidí, na základě něhož budou lidem eh, poskytován či neposkytován, já nevím, například možnost hypotéky, nebo eh, aby to tedy neovlivňovalo přímo jejich osud a existenci, protože taková kritika nebo takové v podstatě obavy už v tuto chvíli existují. Vidíme Vidíme to v Číně například, eh, jak dochází v podstatě neustále, prostřednictvím neustálého screeningu lidí v Číně, ke kterému dochází na základě něhož například lidem nejsou poskytovány mikroúvěry a tak dále. To znamená, je to technologie, která musí být eh, vyvíjena takovým způsobem, aby respektovala právní rámec a nejen právní, ale také etická pravidla naší společnosti. Pokud se nám to podaří, tak Evropská komise si je jistá tím, že Evropská unie bude schopna vyvíjet umělou inteligenci udržitelným způsobem. A to je také ten důvod, proč je toto všechno hodně propojené s tím způsobem, jakým je připravován nový víceletý finanční rámec. Je to v podstatě takový přirozený follow-up našeho sdělení z 2. května. My jsme v tomto sdělení hovořili také o programu pro digitální Evropu. Digital Europe program je součástí větší kapitoly, která se zabývá samozřejmě také digitálními inovacemi a vnitřním trhem. Takže tady hovoříme o těch mnoha miliardách eh, euro, které by měly k lepšímu změnit celou naší společnost. A v rámci této kapitoly Budeme mít tady ten nový rámcový program Horizont Evropa, Horizon Europe a také nový program Digitální Evropa, Digital Europe a eh, SEF. A co se týče CEFu, tak CEF se bude hodně zaměřovat na infrastrukturu, Connecting Europe Framework, takže jde tady o pokračování aktivit v rámci programu CEF který bude součástí tedy většího, širšího rámce digitální Evropa, Digital Europe. A my musíme zajistit, aby tento program byl schopný odpovědět na tři hlavní výzvy v rámci tedy digitalizace. Takže to znamená síla superkomputerů a eh, schopnost tedy vytvořit ty řádné uživatele. Umělá eh, inteligence se hlavně musí zaměřit na otázky týkající se právě poskytování veřejných služeb a samozřejmě otázka kyberbezpečnosti. Kyberbezpečnost je také propojená s návrhem vytvoření sítě eh, středisek excelence pro kyberbezpečnost. To znamená, že potřebujeme technologie, které zajistí daleko odolnější ekosystémy. Takže to je asi tak v kostce to, co chceme zajistit prostřednictvím umělé inteligence. Ještě co se týče zbytku toho balíčku. My chceme vytvořit v podstatě jeden společný eh, prostor. Společný prostor, ve kterém budou platit stejná pravidla týkající se ochrany osobních údajů. To znamená, stejný prostor, ve kterém v podstatě budou chráněné údaje a data. To znamená, Umělá inteligence už existuje přece mnoha desetiletí. Já jsem byl studentem, když se poprvé začala testovat eh, umělá inteligence. A čím je tedy v tuto chvíli ta technologie revoluční? Hovoříme tady o opravdu revolučním přístupu k masovému množství dat. To znamená, my tady v tuto chvíli používáme data úplně pro všechno. Většina těch dat je v tuto chvíli uchovávána v USA, čímž vlastně eh, je Evropa vystavována opravdu eh, vysokému tlaku. To znamená, že my tady v tuto chvíli navrhujeme balíčky dat, eh, které spadají pod PSI směrnici a které mají v podstatě politiku na ochranu dat a údajů trošičku změnit. To znamená, tady v tuto chvíli hovoříme o konsolidaci politik týkající se uchovávání a ochrany dat. Musíme se podívat na to, jak v tuto chvíli úřady a organizace cházejí s otevřenými daty. Protože čím větší přístup k datům, tak tím lépe také je bude moci umělá inteligence využívat. A samozřejmě, jak bude docházet také k výměně údajů mezi soukromými podniky. My jsme také už vydali takové takzvané soft guidance, soft pokyny pro to, jakým způsobem tady přistupovat k výměně těchto eh, dát, což samozřejmě bude součástí debaty, to si dovedu představit. Také jsme přišli s pravidly jaksi férového zacházení s těmito daty, proto jsme také navrhli vytvoření platformy na základě níž by mohlo docházet právě k velmi transparentnímu, to znamená transparentnost je zcela zásadní, eh, k transparentní výměně datum, dat. To znamená něco, co by nám také pomohlo jednat eh, ve chvíli, kdyby mělo dojít k porušování nějakých pravidel. Takže samozřejmě, pane předsedo, tady ten seznam věcí, o kterých bych mohl hovořit, je velmi dlouhý, ale tady skončím a budu se soustředit na vaše otázky. Děkuji. Děkuji. Přetáhl jste jenom o minutu. Eh, bez ohledu na to, eh, víme, že tady je obrovský balíček osmi legislativních eh, složek. Je potřeba vysvětlit, jak se věci mají v oblasti umělé inteligence v Evropě. Je to eh, Evropský datový prostor, směrnice pro opětovné používání informací v veřejném sektoru, doporučení komise ohledně přístupu a zachování vědeckých informací, pokyny na sdílení soukromých sektorových dat, eh, dat soukromého sektoru a tak dále a tak podobně. Takže konstatujeme, že to je hodně široký záběr témat nejen pro komisi, ale i pro parlament. A není tak jednoduché to v deseti minutách shrnout. Tak, teď máme spoustu času, abychom provedli diskusy. Takže koordinátoři nebo náhradníci. Každý máte tři minuty. Potom dostanou slovo další poslanci na minutu každý protože nás tady není nějak extra hodně, mohla by to být velice zajímavá debata, protože každý může vyjádřit svůj názor. Jako první EPP paní Castillo Děkuji. Pokusím se své tři minuty využít maximálně, nebo budu ještě stručnější je jasné, že umělá inteligence není nic nového, jak jste zmínil. Neexistovala od jak živa, ale už dlouho. Jen je potřeba se třeba zaměřit na počet filmů, které v posledních desetiletích byly na téma umělé inteligence. Od těch úplně základních až po ty nejsofistikovanější v posledních letech. Ale je rovněž jasné, jak jste zmínil, že aktuální datové objemy a digitální sofistikované technologie mají velký dopad na společnost a to mění celé paradigma. A v tom smyslu bych řekla, že je potřeba komisi poděkovat za představení tohoto sdělení ohledně budoucího vývoje v oblasti umělé inteligence. Teď bych ráda položila několik otázek. Ta první je taková obecná. Týká se víceletého finančního rámce a začínajících diskusí ohledně nadcházejícího výzkumného rámce. V tomto ohledu, jakou máte vizi pro budoucnost umělé inteligence v rámci toho rámcového programu? Vy jste zmínil celou řadu témat, ale ráda bych, abyste hovořil konkrétně. Za druhé, a to je velice specifické. Ve sdělení se uvádí, že návrhy v příštím evropském víceletém finančním rámci budou zahrnovat posílenou podporu pro eh, pokročilé digitální znalosti, včetně mimo jiné eh, expertízy v oblasti umělé inteligence. Jak to můžeme rozvíjet? Jak to bude probíhat? Jak to lze vyvíjet? Za další, eh, co to jsou ty regulační sandboxy, ta regulační pískoviště, která se zmiňují v tom sdělení, která mají podporovat inovační uzly v oblastech, jako je doprava, výroba, zdravotnictví, eh, zemědělství, výroba potravin a tak dále. A nakonec umělá inteligence ta se vyloženě týká budoucnosti digitálního balíčku. Hodlá komise představovat další legislativu během tohoto období? a nebo se tímto snažíte najít eh, nějak, jak, nějakou si cestu, jak se dostat do příštího období? A to bude to poslední, co představíte, vzhledem k času, který máme k dispozici, což je necelý rok, než budou volby. Takže tak, prosím, řekněte mi k tomu něco. Já vám za to předem děkuji. Děkujeme. Já bych řekl, že nejlepší bude, že si schrneme všechny otázky dohromady a pak nám odpovíte na jedno. Další pan Zorino. Máte slovo, pane kolego. Děkuji za to, že mi dáváte slovo. Já bych chtěl přivítat pana generálního ředitele mezi námi a zejména bych rád přivítal ambici tohoto programu, který nám zde prezentuje. Inspiruji se několika konkrétními případy a položím pár obecných otázek. Včera vypršelo datum zápisu do iniciativy pro obce Wi-Fi pro všechny. To je úspěch. 75% obcí v mé zemi se předběžně přihlásili k této iniciativě. A to je důkaz, že to je opravdu důležitá věc a to, že občanská společnost je připravena zapojit se do tohoto boje o novou digitální revoluci. Ale co probíhá současně s tím, jak víte, pane řediteli, tak dochází ke spoždění eh, u tady této iniciativy, což dokazuje, že je potřeba propojit politiky s evropskými občany, přiblížit ty politiky. Máme zde vynikající nápady, skvělé myšlenky. To, co jste prezentoval, je skutečně výborné a ne, nesmíme ztratit naši důvěryhodnost kvůli tomu, že to provádění bude špatné nebo spožděné. Iniciativy musí být udržitelné, ale musí být řádně a včas prováděny a je potřeba do nich zahrnout evropské hodnoty, tak abychom krok po kroku mohli vytvářet určitou evropskou digitální eh, identitu a abychom byli skutečně první linii. Eh, ano, máme všechny šance, abychom vytvořili důstojnější, inkluzivnější společnost. A nesmíme podstoupit to riziko, že bychom vytvořili společnost stroj člověk, která by byla nerovnost, nerovná a manipulativní. Moje frakce uznává obrovské úsilí, které vyvíjí komise v tomto směru, které vítáme s navýšením rozpočtu do výše 100 miliard pro inovace, výzkum, vědu a digital, digitalizaci. Toto úsilí vítáme. Musíme jednat rychle, tak aby ty postupy se urychlily, aby skutečně byly prováděny tou žádoucí rychlostí, tak aby digitální transformace společnosti mohla proběhnout skutečně rychle. Děkuji. Děkuji. Hlásí se někdo další ze stínových zpravodajů? Nezdá se. Takže teď má slovo paní Niebler, která si jistě připravila něco velice ceného, co nám chce říci. Ano, děkuji, pane předsedo. Jako vždy, tak mám velmi cené připomínky. Doufám, že s tím souhlasíte, pane generální ředitele. Nejprve bych vám chtěla poděkovat, že jste přišel a že jste nám udělal přehled o tom, co již dosud generální ředitelství Connect udělalo v oblasti digitalizace a digitálního trhu. Děkuji vám za to. Hodnotím to tak, že jsme Myslím si, že jsme na dobré cestě v Evropě, co se týká výzev v oblasti digitální revoluce. A právě v našem výboru um, mnoho kolegyň a kolegů v tomto pomáhá, tak aby co možno nejvíce bylo uděláno ještě během našeho mandátu. Měla bych dvě otázky a dvě připomínky k tomuto ještě. Uh, to sdělení k té umělé inteligenci jsem si velmi rychle prošla. Myslím si, že obsahuje mnoho jaksi jasných věcí eh, v tomto sdělení. Chtěla bych se zeptat, co si myslíte, jaký je klíč pro to, abychom hrály v Evropě větší roli, než tomu bylo dosud u té umělé inteligence. A potom moje otázka také eh, k té otázce umělé inteligence, jak můžeme připustit, že firmy jako Google například, o tom se hovoří i v mé zemi hodně, které mají tyto klíčové technologie a know-how v ob které jsou jaksi skupovány firmami z třetích zemí, co se týká obchodních vztahů nebo ochrany toho našeho průmyslu v oblasti umělé inteligence. Máte k tomu ještě, mohl byste rozvést trošku úvahy v tomto směru? abychom měli určité minimální standardy, určitá harmonizace mezi státy, aby existovala. Toto jsou pro mě velmi důležité body. Potom bych se vás chtěla ještě zeptat, jste ve, výrobu, ve, ve výboru jsme také často hovořili o kreativním průmyslu. To je velk, to jsou velmi důležitá odvětví a zde také ochrana práv pro naše tvůrce. Možná byste i k tomuto mohl něco říci. A poslední je digitální schopnosti, digital skills. V Evropě dívala jsem se na analýze komisař Gabriel, co se týká žen například. Zde máme velkou potřebu například iniciativu v oblasti, co se týká žen v digitálním odvětví aby se ty ženy více zapojovaly, nebo určité pobídky, stimuly pro členské státy, tak aby ještě i ženy se více zapojily do tohoto odvětví, protože když se podíváme na čísla u technických profesí, tak v mnoha evropských zemích eh, ta čísla ještě nejsou dostatečně vyvážená, tak co dělat pro to, aby se ten potenciál více využil. Toto by bylo z mé strany. Potom, co se týká regulace platform, to je také diskuse, kterou vedeme zde nevím, jestli váš návrh není trošku málo ambiciozní, jestli byste neměli rozvést trošku ambicioznější úvahy ve smyslu větší regulace platform. Děkuji. Děkuji, to vy jste tedy nadnesla mnoho zajímavých otázek takže bude velmi zajímavé vyslechnout si odpověď pana ředitele. Takže. Kdo další chce vystoupit? Paní Konkonatry, prosím. Děkuji. Ano, je to spousta práce, co komise provádí. Bez ohledu na to, že eh, nám prezentujete také víceleté finanč, víceletý finanční rámec. Digitalizace je neméně důležitá. Digitalizace, kterou máme, musí být dokončena. Já obvykle nejsem tak entuziastická, ale ráda bych eh, zdůraznila misi víceletého finančního rámce, tedy nalezení řešení, nejen nalezení Eh, možností pro biznis, ale řešení pro globální výzvy. Jsou to například klimat, energetika, digitalizace a zejména otázka e-health, tedy elektronického zdravotnictví, protože do budoucna nemáme žádný velký zdravotnický program. A zdravotnictví je hodně digitální. A pak je tady také otázka užívání dat ve zdravotnických službách. Tady máme sdělení k problematice e-health a chci se zeptat, jak spolupracujete v rámci komise, když přemýšlíte o těchto otázkách. Já nejsem lékařka, jsem inženýrka, ale dělám si trošku obavy, že když budou sbírány všechny ty různé informace a bude to sbírat biznis, tedy nebudou to vlastně nutně veřejně vlastně dá data, nebudou to vlastně už ani moje data. Nerada bych, aby došlo k vytváření jakési umělé potřeby, aby lidé měli pocit, že musí brát léky, aby toto dělal biznis. Často k tomu totiž dochází už dnes, že lidem se sugeruje, že potřebují léky a pak se jim těch léků prodává mnoho. Takže nerada bych, aby se tady vytvářela jaksi samoučelná potřeba. Doufám, že mi rozumíte. Ehm, takže se chci zeptat, zda by ta data ve zdravotnictví byla veřejně vlastněná, sdílená nemocnicemi, obcemi a městy, anebo zda by tam byla i ta biznisová část. A co s tím? Víme, že i problematika e-privacy se aktuálně vyjednává, řeší se GDPR, dokonce eh, Macron to zmínil v americkém senátu, že Evropa dokáže plnit své úkoly, že se nebojíme velkých, eh, těch, těch jaksi velkých subjektů na trhu, jsme připraveni stanovovat pravidla na trhu ale nechceme nic přeregulovat. Takže chci se zeptat, zda byste nám mohl konkrétněji popsat, jak komise takto eh, v těchto eh, intencích uvažuje při návrhu svých programů. A pak ještě velice stručně platformy. Podle mě eh, jsou něco, co musí být rovněž aspoň trošku regulováno. My chceme, aby tady byly, chceme, aby se využívaly. Já bych dokonce ráda, aby byly používány ve veřejné ekonomice. Města musí používat platformy, ale pokud jde o biznis, tak eh, zase nejlepší, co můžeme pro spotřebitele zajistit, je konkurence. A za tím účelem musí být spotřebitelé informováni. A jedině tak zajistíme, že na trhu bude k dispozici taková pluralita služeb, která umožní spotřebitelům si mezi nimi vybrat. A umělá inteligence, to je samozřejmě Eh, otázka regulace, ale je to také otázka myšlení, například různí ti vraždící roboti. Kdo o tom má přemýšlet, když ne Evropa? Děkuji. Tak to byla spousta velice zajímavých otázek, kolegové. Možná bych k tomu mohl doplnit eh, jednu věc, která je důležitá pro všechny občany, a to zavedení vysokorychlostního internetu všude Bohužel například v České republice máme obrovské problémy, protože eh, v malých vesnicích nemají pocit, že by to museli zavádět. Eh, jsou to skutečně miniaturní vesnice. Možná ty jsou ti ten problém. A potom data. Otevřená ekonomika a otevřená data to souvisí s otázkou ochrany dat. Jak jste zmínil, většina serverů a těch datových zásob je mimo EU. Proto je potřeba něco udělat eh, pro ochranu, v zájmu ochrany našich vlastních dat v našem kyberprostoru, abychom nebyli pouze závislí na někom někde zvenčí. A pak samozřejmě standardizace a ochrana průmyslu. Například u nás bylo v oblasti sklářství a ocelářství rozvíjeno mnoho provozů s velkým objemem dat. A nesoustředilo se to pouze na služby klientům nebo na eh, přímé ovlivňování výrobních linek, nicméně data se ukládaly. Například v pecích jsou data o atmosféře, teplotě, tlaku a to se musí nějak usoustažnit s kvalitou. Já jsem na 100% přesvědčen, že zatím všechna tato propojení neznáme. Jinými slovy, musíme sbírat obrovské objemy dat A já se chci eh, zeptat, jaké jsou možnosti sdílet takováto data a chránit je, protože pece se neustále vyvíjejí. Vlastně eh, dnes už se k takové peci vůbec nedostanete, bez ohledu na to, zda jste nebo nejste odborník. A na druhou stranu všichni víme, eh, že někde existuje určitá hranice mezi jak si tím eh, typem dat open source a jejich ochranou. Děkuji, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, kolik mám času? 20 minut. Spousta času. Ano, já jsem totiž začínal mít problém s tím, kdybych musel reagovat nějak hodně rychle. Jsou to velice obsáhlé otázky, ale myslím si, že za 20 minut to budu moci nějak strukturovat. V první řadě Děkuji vám mnohokrát. Ty otázky byly velice hluboké a detailní a já se vám pokusím podobně odpovědět. Začnu po pořadě. Takže k tomu, co říkala paní Del Castillo. Chtěl bych vyjasnit jednu věc. Jde o harmonogram toho balíčku a pak eh, víceletého finančního rámce. 25. dubna jsme připravili digitální balíček, 2. května komise představila celkovou ideu ohledně víceletého finančního rámce. Na začátku června navrhneme programy přijaté kolegiem. V oblasti digitální je relevantních návrhů mnoho, ale to nejdůležitější bude eh, nový program Horizont, eh, Digitální Evropa, nástroj pro propojení Evropy a nový program Kreativní Evropa. Do toho bude spadat většina investic v oblasti digitálna. Program Digitální Evropa pak bude mít ještě takové dvojče co do provádění, a to bude to nařízení, které vytváří síť eh, Center pro kybernetické kompetence. Takže to bude balíček, který bude přijat eh, komisí na začátku června, nejpravděpodobněji v rámci dvou zasedání komise na začátku června a samozřejmě já budu eh, naprosto ochoten, až ty návrhy budou na stole, přijít opět mezi vás a eh, popsat vám, cokoliv budete potřeba popsat. Takže tolik obecně. Samozřejmě eh, některé věci už mohu teď předejmout, protože byly v tom sdělení z 2. května o víceletém finančním rámci. Umělá inteligence a kde bude? Co se týká základního výzkumu, umělá inteligence bude součástí programu New Horizon. Co se týká aplikace, tvorby kapacit, veřejných služeb, dovedností, bude v rámci programu Digitální Evropa. A umělá inteligence v rámci lepší ochrany našich, eh, našich dat, našich aktiv, bude součástí těch kompetenčních center pro kybernetickou bezpečnost. Ale umělá inteligence je taková, jak si všechno prostupující, nicméně toto jsou hlavní oblasti, kde to uvidíme. Eh, program Digitální Evropa ten bude mít v zásadě takových pět hlavních branší. Big data a e, superpočítače, umělá inteligence, kyberbezpečnost, pokračování v aktuálních činnostech CEF co do digitálních služeb a pokročilé dovednosti. A teď e, v rámci těch dovedností pokud dovolíte, v rámci zjednodušování máme určité odpovědnosti, které jsou na evropské úrovni, tedy máme stimulovat debatu v oblasti dovedností, aby členské státy se nějak pohybovaly, aby to chápali, ale aby také něco dělali. Takže svým způsobem věříme, že ty pokročilé digitální dovednosti, například eh, co se týká big data, superpočítačů, umělá inteligence a tak dále, se diskutují. V Evropě je to evropský problém, protože potřebujeme mobilitu studentů a pracovníků, potřebujeme univerzity a znalostní centra a jejich spolupráci. A čím více dostáváte na nižší úroveň, co do dovedností, které je potřeba aplikovat například v produčních systémech, v eh, servisních systémech, a musí být tak nějak všude, co do takových základních znalostí o digitální oblasti, tím víc je to odpovědnost členských států a jejich regionů, tedy místních institucí, a tím méně je to tím pádem eh, odpovědnost centrálních programů. Takže proto program Digitální Evropa se soustředí na pokročilé dovednosti. Ale samozřejmě celá ta debata o dovednostech jako takových je velice relevantní pro Evropu obecně. Ale musíme být opatrní, abychom eh, jak si nepřeháněli na evropské úrovni něco, co se lépe dělá na národní, regionální nebo místní úrovni. Takže digitální Evropa, jak říkám, se soustředí na pokročilé dovednosti. Regulační sandboxy, regulační pískoviště, jak se někdy říká. V březnu jsme vydali sdělení ohledně digitalizace financí, takzvaný fintech. Eh, tyto nástroje už jsou dnes poměrně běžné eh, Stručně vzato, vlastně místní regulátor by na několik měsíců nebo třeba na rok připravil určité právní požadavky za účelem zavedení nových služeb. Takže v oblasti finančních služeb, třeba nevím, v Spojeném království nebo v jiných částech Evropy, by místní finanční regulátor eh, připravil určitá, určité požadavky, které eh, se třeba nepovažují za zásadní, tak on je může zrušit, aby podpořil inovace. Tomu se říká sandbox, tomu se říká to pískoviště, aby se jaksi usnadnila činnost startupům a novým začínajícím firmám. E, to jsou ty takzvané sandboxy, ta takzvaná pískoviště. A je to koncept, který, se, který lze replikovat v mnoha jiných sektorech, případ od případu, kdy nějaký regulátor může rozhodnout, že tímto způsobem podpoří inovaci. Poslední otázka byla, máme čekat další legislativu. Já bych řekl, že po návrhu víceletého finančního rámce, tedy po té digitální Evropě a po těch kompetenčních centrech, si nemyslím, že bude mnoho dalších legislativních návrhů. Protože tím dost pravděpodobně dokončíme celý cyklus a budeme mít mnoho práce, abychom zajistili, eh, že to, co připravujeme, se také realizuje. Takže já osobně neočekávám žádné další větší legislativní akty, pokud eh, se neobjeví něco naléhavého. Pan Zorinho se ptal na velice důležitý program Wi-Fi for You, který vlastně včera byl zahájen co do při, přiřazování voucherů. Eh, toto je program velice úspěšný a ne každý v ten úspěch věřil. Asi si vzpomenete, pane Zorinio, že zejména Rada a některé členské státy byly velice skeptické ohledně potřeby nebo ohledně toho, že to bude obce zajímat. A ta čísla podle mě mluví za všechno, co do počtu obcí, které se zaregistrovaly. A já vám eh, hned teď mohu říci, že je to až trochu trapné. Vlastně máme tolik žádostí, že nemáme dost peněz pro všechny. Jinými slovy, to bude téma pro, je to téma pro tento víceletý finanční rámec a ve příštím finančním rámci na nástroj pro propojení Evropy předpokládáme 3 miliardy na rozpočet na širokopásmový internet a teď už máme zkušenost s tím, že ta distribuce voucherů, distribuce poukázek malým entitám je úspěšná, takže v tom budeme pokračovat a budeme v tom pokračovat i v nových technologiích jako sítě páté generace a tak dále. Takže, eh, no, spoždění. Ano, spoždění máme, asi jsme to podcenili, eh, jak to bude složité přeměnit systém v Evropě co do distribuce těch mikropoukázek. Ale teď už se to děje, eh, takže to lze udělat i v jiných programech. Nicméně ta komplexnost je daleko vyšší, než jak jsme očekávali. Dobrá zpráva je, že teď už se dostáváme pomalu do operační fáze. Eh, ono eh, to stálo daleko více sil a eh, intervencí, než jsme mysleli, nicméně přestože stále máme spoustu úkolů, si myslím, že až ten systém bude spuštěn, budeme schopni ho úspěšně rkovat i jinde. Podle mě to je i také takové poučení do budoucna, co do toho, co budeme navrhovat eh, pro rychlé zprovoznění, zejména v digitální oblasti, protože ono jinak to nemá vůbec žádný dopad. A podle mě jediný způsob, jak tohoto můžeme dosáhnout smysluplným způsobem, je za spolupráci členských států. Musíme zajistit, že členské státy budou eh, angažovány od prvního dne, abych tak řekl. A o to se snažíme v tom programu pro superpočítače. Takže ehm, já eh, toto trošičku propojím s otázkou paní Niebler. Umělá inteligence je obrovská výzva. Podíváte-li se, kolik veřejných peněz eh, pumpuje Čína do inteligentních měst, do obraných eh, aktivit a tak dále, co dělají jiné vlády v oblasti umělé inteligence, tak je to až strašidelné. USA eh, tam mají obrané programy tradičně obrovské, v Evropě ale nic takového nemáme. Před dvěma dny v pondělí jsem byl na velice zajímavé akci v Berlíně ohledně kyberbezpečnosti a Říkal jsem tam, že existují výzvy, které musí řešit Evropa, které nevyřeší ani ten největší členský stát. Ale Evropa to jsme my všichni. To jsme my všichni dohromady, my zde v Bruselu, jsou to členské státy a my musíme spolupracovat. Takže pokud jsme přesvědčeni, že umělá inteligence je výzva, další otázka je, jak budeme tedy spolupracovat. Já si myslím, že bychom měli přivítat, že máme eh, francouzskou iniciativu pro umělou inteligenci a německou iniciativu a mnoho dalších iniciativ z jiných členských států a proto žádáme členské státy, eh, aby se združili, aby ty iniciativy spojili a aby lépe reflektovali, jak jak postupovat dál. No, až bude ten program představen za tři týdny, tak uvidíte, že se snažíme rozlousknout to zásadní téma, tedy eh, umělé inteligence, ale také ta následná témata, například tedy jak zajistit, a teď vlastně už odpovídám na otázku pana předsedy, že ta data budou korelována v Evropě, budou zůstávat v Evropě, budou se používat v Evropě. A tady jsme si uvědomili, že pouze tím výzkumem ze zdola nahoru to nedokážeme. Digitální Evropa je program jako celek. Takže teď máme hotový výzkum a co dál? Typický příklad jsou superpočítače. E, v této oblasti, v těch rámcových programech se toho děje hodně. Výsledek? Vlastně žádný velký superpočítač na světě, které jsou jen tak mimochodem naprosto zásadní pro umělou inteligenci. Ani jeden z nich není v Evropě. Proč? Protože jsme nikdy eh, eh, neudělali ten follow-up, jako třeba ve vesmírném programu, že jsme si řekli, dobře, a další krok je toto, nebo tamto. Teď to tak trošku to prázdné místo naplňujeme tou EU eh, e HPC iniciativou. Vím, že vy plánujete stanovisko na toto téma, takže digitální Evropa bude pokračovat. A teď bude další výzva, tedy superpočítače, a tam budeme trvat na kompetencích, kompetenčních datových centrech pro umělou inteligenci, budeme trvat na propojení těch operačních aplikací, abychom zajistili, že Evropa bude lídr i v oblasti umělé inteligence a pokročilých dovedností. Kromě toho jste se dotkli dalšího velmi zásadního problému. A jde tady o evropské podniky by měly mít tu schopnost opravdu angažovat se na mezinárodní úrovni. Hlavně ve chvíli, kdy jsme exponováni stakeholderům, u nich přesně nevíme, odkud tedy jak si pochází ty jejich eh, finanční zdroje. My jsme vlastně představili nástroj, kterým, kterému říkáme Trade Defense Instrument, to znamená obchodní obranný nástroj, který vlastně mm, poskytuje takový screening, kontrolu všech těchto podniků. To znamená ve chvíli, kdy tedy eh, se hovoří o takovýchto podnicích, u níž, si, u níž nevíme, odkud jsou ty zdroje ve všech případech, tak eh, tento nástroj je zkontroluje. To znamená, že prostřednictvím tohoto nástroje na evropské úrovni můžeme opravdu zkontrolovat všechny tyto podniky i z úhlu pohledu například kyberbezpečnosti a jiného. Kreativní průmysl. Ano, tady rozhodně mohu eh, s vámi souhlasit. Ano, kreativní průmysl a kreativní podniky jsou velmi důležité i v souvislosti s generací HDP. V členských státech děláme dostatečně nebo eh, v podstatě, víte co, nikdy neděláte, nemůžete dělat dost, vždy můžete udělat více. Když si uvědomíte, jak důležité nebo kolik může toho všeho vygenerovat kreativní práce, kreativní podnik. Takže my se snažíme, ale samozřejmě nemůžeme říct, že děláme vše. To znamená, že nemohu ještě více zdůraznit to, že je třeba na základě jakého tedykoliv demokratického rozhodnutí institucí a zúčastněných aktérů v podstatě pokračovat. To je v podstatě něco jako neutralita, to znamená, ta debata byla velmi komplexní, bylo přijato demokratické rozhodnutí a v tuto chvíli jsme v podstatě opravdu eh, referenčním regionem pro celý svět. To znamená, že my musíme nějakým způsobem tady u autorských práv ve světu digitalizace dosáhnout nějakého souladu, nějakého konečného eh, řešení. No, samozřejmě vidíme, že tady tento kreativní program je a ukázal se, prokázal se jako velmi úspěšným. Velmi mnoho úspěšných filmů, které získaly Oscara, nebo byly v podstatě uznány v Benátkách, v Berlíně, byly sponzorovány programem média. To znamená, to je třeba si uvědomit a je třeba si to přiznat, že to je opravdu velký úspěch, co se týče digitálních schopností a znalostí. Takže, jak říkám, to bude samozřejmě velmi důležitou součástí digitálního programu. My jsme v podstatě začali v podstatě něco v my jsme v podstatě začali s novým rámcem pro digitální příležitosti a ještě předtím, než budeme slibovat příliš mnoho, tak se musíme ujistit, že to, co slíbíme, budeme schopni splnit. Takže to stále ještě trvá, stále to rozpracováváme a můj komisař eh, má v podstatě jednu ze svých vlajkových politik, v podstatě také genderovou rovnost v této oblasti. To znamená, musíme zajistit samozřejmě podporu digitálního podnikatelského ducha, podporu digitálních schopností u obou pohlaví, u všech. Opravdu rovné znalosti pro všechny. Je tady moje kolegyně Lorena Buanonso, která je v podstatě vůdčím eh, manažerem v naší digitální síti pro toto téma a my organizujeme velkou událost, myslím si 19. 19. června tady eh, v Bruselu a budeme se zabývat tedy genderovou otázkou v oblasti digitalizace. To znamená, že je třeba si ujasnit, co všechno je třeba ještě vyjednat, učinit a myslím si, že to možná bude ta řádná platforma, eh, kde si to můžeme vyjasnit. Co se týče tedy těch eh, toho právního rámce tady musíme samozřejmě najít vyváženost mezi řešením problémů a vypořádáváním se s obavami, které existují. My chceme samozřejmě tady najít nějaký, nějaký nástroj, který bude schopný řešit problémy. To znamená, ve chvíli, kdy se zjeví nějaký problém, tak my se snažíme najít řešení pro tento problém. Nicméně, nad rámec těchto obav našich malých a středních podniků je třeba se nad tím zamýšlet více holisticky. To znamená, musíme samozřejmě vést demokratickou rozpravu o těchto problémech, v rámci níž budeme schopni najít tu správnou vyváženost, to správné vyvážené řešení. To znamená, otázky jako transparentnost jsou samozřejmě jedny z klíčových, na, který, na které se musíme zaměřit, ale my jsme samozřejmě velmi bedlivě sledovali i debaty, které se na toto téma vedly v rámci Evropského parlamentu. Paní Kulpanatry, podívejte se. Já jsem svou kariéru, za... já jsem také inženýr tedy. Já jsem začal svou kariéru tím, že jsem se vlastně zabýval pomocí eh, nemocným dětem v bosenských nemocnicích. Eh, myslím si, že tady v tuto chvíli je to opravdu poprvé od té doby, kdy vidím, že tady právě digitalizace by byla schopna opravdu poskytnout fantastická řešení, která by zásadně zlepšila život lidí, lidí opravdu všech lidí. Mhm, to znamená, hovoříme tady o využití genomu v medicíně, což je něco, čemu eh, se rozhodli, rozhodla věnovat většina států. To znamená, že my tady nemůžeme v podstatě slíbit pouze jenom vyšší preciznost v řešení problému, ale musíme tady a můžeme v podstatě i slíbit snížení nákladů na zdravotní péči. Já samozřejmě se tady v tuto chvíli nemohu tomuto tématu věnovat do hloubky, ale rozhodně vám mohu tady poskytnout informace, které se právě tohoto, této oblasti zdravotní péče eh, týkají. Ale zrovna tady, opravdu ve zdravotnictví, využití umělé inteligence může generovat velikou změnu. Hovoříme tady o 6%, eh, které v podstatě jsou nějakým způsobem napojeny na eh, zdravotní péči, to znamená 6 HDP. A Hovoříme tady o více jak desetiprocentních eh, nákladech HDP eh, nebo rozpočtu na právě oblast zdravotnictví v mnohých eh, členských státech. Takže tady nám všem samozřejmě jde o to udržet stabilní systém zdravotní péče ve všech našich zemích. A tady umělá inteligence může opravdu přispět k velkému zlepšení a snížení nákladů. Teď ve srovnání s USA a Eh, Číny. My chceme, aby se umělá inteligence zaměřovala právě na veřejné služby a ne na vývoj nových eh, zbraní nebo na screening obyvatel. Takže to je, myslím, velmi zajímavé téma téma a právě tady zavedení technologií eh, umělé inteligence vždy tedy jaksi s, mm, eh, s dodržováním pravidel GDPR v podstatě zajistí, že všichni budou opravdu mít kontrolu nad svými osobními údaji a nad jejich šířením. Takže p 2 b nařízení. My tady to vnímáme jako velmi vyvážený začátek spolu návrhu zákonodárské práce. My k tomu budeme i nadále přispívat. Eh, pane předsedo, vy jste se dotkl velmi důležitého tématu vysokorychlostního internetu, který by měl být k dispozici pro všechny. Ano, samozřejmě. O tom se budeme také bavit. Aha, proto také budeme hovořit o veřejných službách, které, mezi něž tedy poskytnutí vysokorychlostního internetu eh, spadá a chceme udělat všechno pro to, aby na území Evropské unie byl vysokorychlostní internet k dispozici opravdu všude tam, kde má být. Samozřejmě jde také o vyšší investice eh, v této oblasti, podívat se na to, kde to tedy eh, pokulhává a budeme se snažit využít opravdu všechny možné zdroje pro to, abychom to eh, napravili. Hovoříme tady o třech miliardách, které jsou k dispozici a které budou využity hlavně tam, kde tedy ten trh selhal. Co se týče Eh, bezpečnosti a ochrany dát, tak tady samozřejmě se budeme řídit těmi již nastavenými pravidly. Samozřejmě, že to neexistuje žádný kouzelný recept. To jsou ty takzvané open data, otevřené údaje, které pomáhají práci mnohým startupům v celé Evropě. Myslím si, že tady ale nedochází k zásadnímu rozpovodu. Jedna věc musí být jasná, abyste mm, to také zmiňoval. Musíme tady v každém případě investovat více, udělat všechno pro to, aby ty data byla standardizovaná a aby byla ukládána bezpečně a aby byla ukládána v Evropě. V rámci Digital Europe v podstatě se právě tímto zabýváme. To znamená, chceme zajistit, aby tato data byla tedy důvěryhodná, standardizovaná a aby mohla být využívána zároveň aby byla ukládána na území Evropské unie. Takže to by asi bylo všechno. Já se omlouvám všem těm, jejichž otázkám jsem se nestihl do hloubky věnovat, ale v každém případě doufám, že se nevidíme naposledy. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Děkuji, děkuji mnohokrát. To, co jste říkal, bylo velmi zajímavé a to je také ten důvod, proč jsme si vás na náš výbor pozvali, protože to jsou mm, informace, které jsou relevantní pro všechny naše občany, také pro budoucnost našich eh, podniků, stejně tak jako pro další odvětví, jako je zdravotnictví a tak dále. Je zcela zásadní, aby ne pouze občané, ale také i my, poslanci parlamentu, my jsme měli tedy trošičku větší představu o tom, co se bude dít a to samozřejmě nezávisle na tom, zdali jste inženýr, doktor filozofie, lékař a tak dále. Všichni musíme vědět, jak se s daty bude zacházet, jakým způsobem s nimi bude nakládáno a samozřejmě musíme dělat všechno pro to, aby vysoký a rychlostní internet byl k dispozici všude v Evropě, opravdu všude, protože to je pro toto odvětví a pro nás všechny zcela zásadní. A doufám, že velmi brzy budeme mít opět tu možnost vás k nám přizvat. Děkuji. Děkuji vám, děkuji vám mnohokrát. Well, we are at high noon in schedule. Tak, je úplně neuvěřitelné, že se nám nakonec podařilo dohnat ten náš sklus. Eh, ono to nebývá zvykem v takových institucích, mimo jiné tedy jako instituci, jako je Evropský parlament. A teď potřebujeme ještě eh, si vyslechnout paní Grostet, která bude hovořit o svém tématu. A máme tady ještě dvě otázky, takže nejdříve bych rád dal slovo paní Grosted eh, o EDDP. Chci říci, že 3. května proběhl třetí dialog, to znamená, že ne, eh, trialog, pardon, to znamená, nepůjde o úplně nové informace. Uběhlo od tohoto trialogu poměrně hodně dní. A Závěrečný trialog by se měl odehrát 21. května, pokud to vše tedy bude probíhat řádným způsobem. Paní Groset, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Ano, skutečně, měli jsme tři trialogy 15. března, 10. dubna, 3. května. Stanovisko parlamentu obhajujeme samozřejmě v rámci těchto trialogů a velmi mě podporují oba dva zpravodajové z výboru pro rozpočet a z výboru pro zahraniční politiku a obranu. Skutečně máme jednotné pohledy a obhajujeme zájmy parlamentu. Hovořilo se o mnoha tématech, rozpočet. Vycházím, vyšli jsme ze začátku zcela z rozdílné pozice ve srovnání s radou. Rada udělala malý krok ku předu, navrhla 400% novou využití. My jsme také udělali malý krok a navrhli jsme 25% přerozdělení, ale jak chápete, tak stanoviska jsou ještě velmi vzdálená. Chtěli bychom se maximálně vyhnout navrhnout eh, přerozdělování ze stávajících programů. Co se týká mm, způsobilých subjektů, připomněla jsem, že je nutné stanovit lepší rámec pro výjimku, která se týká podniků kontrolovaných třetími zeměmi. Rada zohlednila z části názor parlamentu, ale připomínám, že je důležité, aby celý článek 7 o způsobilosti se posílil, a to nejen pouze ta výjimka to je zásadní bod, takže ještě o tom musíme diskutovat. Pokud se týká pracovního programu, tak eh, stále diskutujeme o kompromisu, aby se umožnilo vysvětlit využití prováděcích aktů. Parlament byl pro aktiv přenesené pravomoci. Jedná se tedy o to, abychom hájili výsady parlamentu a upřesnili v nařízení kategorie projektů, do kterých budou patřit ty akce financované z programu. Doufám, že se nám podaří bez velkých problémů dosáhnout schody. Potom nespůsobilé akce. Na, pracujeme ještě na textu, protože rada má určité problémy s akceptováním znění, které navrhuje parlament, ale i zde se domnívám, že dohodu bychom měli dosáhnout relativně snadno. Finanční ustanovení, zde se nám podařilo dosáhnout kompromisu, který spočívá v tom, že se nebude v rámci tohoto programu nebudou uvádět finanční nástroje, ale budou uvedeny v příštím programu po roce 2020. Ráda bych připomněla, že zde pracujeme na programu 2019 a 2020, ale s perspektivou pokračování toho projektu za nad rámec roku 2020. Takže pokud jde o program 1920, to jsou zejména dotace, které se budou využívat. Zde jsme dosáhli kompromisu. Pokud jde o počet, minimální počet členských států, zde my jsme obhajovali stanovisko parlamentu minimálně tři podniky ze tří členských států, aby se vytvořilo konsorcium místo dvou členských států, jak to navrhuje Rada. Rada se nakonec připojila k naší pozici, takže jsme dosáhli kompromisu, který by měl uspokojit hodně kolegů v parlamentu, jak doufám. Pokud se týká struktury bonusu, tak naše pozice se poměrně blíží názoru rady. Bonusy budou přidělovány tehdy, pokud projekt bude ze seznamu projektu PESCO, nebo pokud bude obsahovat malé a střední podniky, a nebo bude podělovat místo MIT. Kaps. Vyjádřili jsme potře- eh, ža požadavek, aby ty bonusy byly maximální, tedy 30 nákladů na projekt. To se mi zdá nezbytné k tomu, abychom mohli naplánovat využití prostředků z programu, aby se vybralo co nejvíce projektů. Takže jsem stručně schrnula, omlouvám se za krátké překročení mé řečnické doby, schrnula jsem základní myšlenky, kterých se nám podařilo dosáhnout nebo o kterých se ještě diskutuje. 22. května bude další trialog, doufám, že tam dosáhneme konečné schody. Parlament nestrácel čas, ale bohužel nekonal se koreper mezi dvěma trialogy a potom členské státy, které Hm, byly takové váhavé, co se týká pokračování, takže doufám, že rada příště přijde s vyjednávacím mandátem a že se nám podaří tuto věc uzavřít. Děkuji. To je skvělé, říká pan předseda. Děkuji za vaši stručnou souhrnou informaci, velmi popisnou. Až na krátké překročení řečnického času. Takže náš další, další téma, to je governance, zpráva Claude Turmes. Děkuji. Já tedy zůstanu také u francouzštiny. Takže jednání pokračují a řeknu, rozumně postupují ku předu, jsou to složitá jednání, trošku jako když se vaří. Potřebujeme dobrý tlak, dobrou teplotu, dobré ingredience, tak, aby nakonec z toho vyšlo něco, co bude jedlé a stravitelné. Naposledy tedy jsme si připravili dobré menu, a podařilo se nám odblokovat důležitou, důležité téma. To jsou ty integrované plány energetika, klima do roku 2030. Rada použila takovou lest, zapracovala tam větu do toho článku, kde bylo uvedeno, že to bude povinné. A v, po, v příloze byly nepovinné podrobnosti. Takže my jsme to vyčenichali, tu jejich léčku a řekli jsme radě, a v, ale vy opravdu chcete připravovat plány, kdy struktura plánu nebude povinná, protože potom se budou srovnávat ty jednotlivé plány a nakonec oni tedy připustili, že ta věta rady byla minimálně nejednoznačná a je potřeba to vyjasnit, takže budou ro, plány do roku 2030 velmi podrobné, které budou integrované. To si myslím, že je důležité pochopit. Dosud byly členské státy, které dělaly obn, opakovatelné, obnovitelné plány. Pří, příští rok zpracovali plán o energetické účinnosti, potom plán o bezpečném zásobování, o sítích a tak dále kdežto v rámci zprávy governance jsme zaintegrovali všechny ty plány do jednoho celkového plánu, takže to bude znamenat větší, lepší přehlednost a bude možnost to srovnávat, vidět, kdo co dělá, o koho se můžeme skutečně opřít, kdo je v čem dobrý. A taková vzájemná pomoc, podpora mezi těmi jednotlivými aktéry. Další bod, u kterého jsme pokročili, u, polit, u klimat, politiky v oblasti klimatu je CO2, ale pak je tam ještě jedna další věc a to je metan. Metan poten, potenciál CO2 je 30krát až 40krát vyšší. Stanovisko parlamentu je, jako Kalifornie například. Vedle politiky CO2 má Kalifornie velmi přehlednou politiku v oblasti metanu, takže na poslední schůzi jsme také dosáhli určité zásadní schody, že vypracujeme pro metan a zde tedy ještě cizelujeme určitým způsobem podrobnosti. Potom je zde třetí bod, o kterém jsme diskutovali, to je institucionální záležitost. Klimatická politika je v rukou ministrů životního prostředí poměrně do velké míry energetická politika v rukou průmysl, eh, ministru průmyslu a tak dále. Naše myšlenka je všechno toto, jak si spojit, což domnívám se, že by vytvořilo takovou možná nestravitelnou polévku, Nicméně se nám podařilo dosáhnout schody, že budou dva výbory. Některé věci týkající se čistě klimatu zůstanou v odpovědnosti ministru životního prostředí. Záležitosti čistě energetického rázu budou v rukou ministru hospodářství a průmyslu. Potom s podporou Evropské komise se tedy podíváme, jak je toto všechno možno skloubit. Takže u těchto bodů pokračujeme. Příští týden se bude konat další trialog. Doufáme, že pokročíme ve dvou věcech, a to energetická chudoba. V Evropě, protože jsme nezvládli příliš dobře krizi, tak narůstá počet chudých lidí v Evropě a samozřejmě energetická chudoba, protože zde se hovoří o energetické chudobě a ne o chudobě v oblasti dopravy nebo telefonu, to je skutečný problém, zejména v eh, mnoha zemích na vý, východoevropských státech, například s, se zastaralými budovami, tak lidé tam žijí v, med, v budovách, v domech, které nejsou příliš energeticky účinné. Tak takže domnívám se, že tady v tomto integrovaného plánu bychom měli najít určitý mechanismus, tak aby všechny členské státy, které čelí tomuto problému s energetickou chudobou, aby tedy skutečně mohli začít toto řešit a udělat pokrok. A další věc, kterou budeme řešit příští týden, a to je můj poslední bod, to je to, co se nazývá vyplnění mezery, nebo to té, toho příkopu. Možná něco jako opravdu vyplnění díry. Členské státy budou muset do konce roku říci, kolik, jaké procento obnovitelných zdrojů energie budou využívat do roku 2030 takže je zde riziko určité první díry nebo nedostatku a to, co se stane, když ten cíl, dejme tomu 35% obnovitelných zdrojů, když třeba státy budou mít ve svých plánech pouze 33 Evropský cíl máme 35 a vlády například si do plánu stanoví pouze 32 takže máme určitý ambiciozní ne zaplnění těchto mezer, to znamená mechanismus, který zabrání k tom, v tom, aby v těch národních plánech do roku 2030 nedosa- nebyla tato mezera a aby společnými silami všechny státy dosáhly toho společného cíle. A jakmile se toto spustí, tak potom bude určitá dráha, kterou budeme muset, po které budeme muset jít, která je víceméně lineární, a budeme potřebovat mechanismus, který by zajistil, že společně, kolektivně vlády v letech 2021, 2023, 2025 a tak dále budou skutečně kolektivně investovat do obnovitelných zdrojů energie, tak abychom dosáhli toho evropského cíle do roku 2030. A zde velmi dobrou práci odvedla rada, zejména za pře- Německo a Francie. Takže naše stanovisko a stanovisko rady se zbližují a doufám, že i zde se nám podaří udělat krok kopředu příští týden. A máme poslední trialog, budeme mít v červnu, kde tam budou ještě několik dalších problémů, které musíme vyřešit, ale mám dojem, že jakožto zkušený kuchař, že Ostatně je tady potenciál, že je potenciál, abychom ten pokrm dokončili včas za, ještě za tohoto předsednictví. Předseda, děkuji. Řečnický kolega tři minuty řečnického času rozšířil na téměř 8 minut, nicméně jeho příspěvek byl velice zajímavý. A Potom budeme pokračovat. Příští trialog bude tedy příští týden, jak jste řekl, a potom v červnu doufám, že to pokročí pozitivní směrem. Poslední tedy. No uvidíme, zda bude poslední. Podle nutnosti vyřešit. Pak zde máme tedy poslední bod v oblasti elektronických. A, a samozřejmě paní Do Castillo Vira prokazuje opravdu vysokou míru trpělivosti, takže já jsem se chtěla zeptat na šestý trialog z 25. dubna. Já budu hovořit španělsky, aby byla ještě rychlejší. Takže velmi rychle vždy, když jsem se snažila v podstatě popsat průběh těch trialogů, tak jsem se to snažila uvést v rámci větší, širšího kontextu a v rámci tedy tohoto legislativního přeskumu, protože tady hovoříme o přeskumu neméně jak čtyř směrnic, které se týkají tohoto legislativního návrhu budoucí směrnice. V tuto chvíli se tady dostáváme, nebo jsme už v té konečné fázi, chceme to celé uzavřít v červnu, tak jak jsme si to naplánovali úplně na začátku a cílem není nic jiného, než v podstatě tady nastavit právní rámec, který bude podněcovat investice, které Evropa potřebuje pro to, aby optimalizovala všechny své možnosti a příležitosti k digitální transformaci. To znamená, že tady hovoříme o Eh, nových sítí, které mají zajistit opravdu maximální konektivitu. Samozřejmě i v souladu s tím, co navrhuje komise, tak tady potřebujeme 600 miliard euro, které musí nějakým způsobem přijít ze soukromého sektoru. To znamená, tento nový eh, rámec pro telekomunikační eh, komunikaci, tady jsme vlastně začali už v roce 2009, tak tady vlastně jde o to podívat se ještě jednou na otázku ochrany spotřebitelů a o to a jde také o to, jak zachovat opravdu tedy ty nejdůležitější principy tak, aby investice, infrastruktury, eh, teď já nevím, radiomagnetické spektrum a tak dále, aby toto všechno opravdu bylo dostatečně atraktivní pro zmíněné investice. Proto máme tady řadu opatření, eh, které navrhla Evropská komise, o kterých rozpravovali také členové Evropského parlamentu. A my jsme v podstatě do dvou velkých oblastí rozdělili celé jednání, nebo do tří oblastí. Za A je to taková pandořina skřínka, do které v podstatě spadá spousta věcí a ty další dvě oblasti, takže máme tady to radioelektrické eh, spektrum, takže tady už došlo k opravdu zcela zásadnímu pokroku, k takovému pokroku jako ještě nikdy. Tady jde samozřejmě o zprávu celé té oblasti, to znamená tak, aby to všechno spadalo do rámce jednotného digitálního trhu a teď se nacházíme v té poslední fázi, to znamená v té fázi, kdy hovoříme o přístupu k, k sítím nový, nové generace, což bude mít opravdu obrovský dopad na přitažlivost těch možných budoucích investic. Samozřejmě je vždy s tím konečným cílem tak, abychom udrželi tyto silné sítě, které budou uspokovat také požadovky té nutné budoucí transformace. A to samozřejmě jak pro ekonomiku, tak pro společnost, prostě pro všechny. To znamená vše, vše, vše dohromady. V tuto chvíli si myslíme, že velmi pravděpodobně v rámci dalšího trialogu 22. května, v podstatě ten stejný den, eh, o kterém hovořila také François Grostet. Já doufám, že na tomto trialogu se nám podaří dosáhnout už eh, schody, co se týče tedy tomu přístupu. A potom 5. června další jednání a pokud by všechno šlo tak, jak si všichni přejeme, pokud tedy eh, parlament, rada a komise tedy budou pokračovat eh, tím nastaveným směrem, tak doufám, že budeme mít opravdu k dispozici už tedy konečné výsledky a doufám, že tedy z perspektivy digitalizace si myslím, to, o čem eh, my vyjednáváme, je jedna ze zásadních klíčových věcí a definovalo to tak i komise stejně jako my. Já s tím naprosto souhlasím, no tak doufám, že už tedy opravdu dosáhneme eh, schody a já doufám, že příště vás nebudu informovat jiným způsobem. To znamená, že vám řeknu, že opravdu už jsme velmi blízko před koncem. Děkuji. Samozřejmě si uvědomujeme, že náklady na tuto transformaci, na tento přechod k digitalizaci jsou opravdu vysoké, takže samozřejmě se těšíme všichni na ty výsledky, ale je jasné, že ty investice jsou obrovské. Výborně. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Tímto jsme vyčerpali dopolední program. Odpoledne se opět sejdeme tady, v této místnosti. Začneme ve 14.30 ve 14.30 a budeme hovořit o Brexitu a energetické politice. Děkuji.